Drazí kolegové, navrhuji vám, abychom začali naše velmi nabité zasedání. A než se všichni usadí, dovolte, abych vám navrhla schválit pořad našeho jednání s tím, že bod 6, tedy zpráva paní Blinkevič týkající se přeskoumování pozměňovacích návrhů Erasmo pro všechny. Bude přeložen na konec dnešního odpoledne. A ostatně pan Sabrnoch nás požádal, aby jeho stanovisko bylo přeloženo na příští schůzi. v nepřítomnosti A zřejmě, eh, protože nebylo k dispozici, nebyly k dispozici všechny překlady ještě. Takže pak, když už jste se všichni posadili, dovolte, abych zahájila zasedání našeho výboru a začnu rovnou sdělení předsedkyně. Ráda bych vzdala hold pracovníkovi Evropské komise bývalému generálnímu řediteli eh, zaměst, otázek pro zaměstnanost a sociálních záležitostí náš předchůdce pana Ryšela pracující v na Evropské komisi. Je to Robert Willy, který nás opustil 26. září minulého roku. Robert celou svou kariéru věnoval evropským institucím. Myslím si, že mohu, můžeme konstatovat, že byl skutečně Mm, velikým přínosem, protože velmi sloužil Evropské unii a komunitárním myšlenkám. A než byl odpovědným funkcionářem pro sociální otázky, byl asistentem místo předsedy Xaviera Ortoliho, kde se zaobíral hospodářskými a finančními otázkami. Poté takřka veškerou svou kariéru se zaobíral věnováním se těmto otázkám a v předcházejícím volebním období byl generálním direktorem a ředitelem odpovědným za zdaňování a celní a právo cel, celní zákony a celní poplatky a vždy se zasazoval o dosažení zdanění společností na základě konzolidované báze eh, kooperativní. Sur euh, les questions euh, d'emploi et euh, je sais pour en avoir souvent parlé avec eh, podnikové daně. A eh, jistě je všem jasné, jak nesmírně si všichni cení jeho přínosu a jak jeho globální vize byla důležitá, eh, zejména role, eh, jak už předvídal ve své době, jak důležitý bude eh, sociální fond, už to bylo na začátku jeho mandátu. Znal kritickou situaci v oblasti nezaměnosti nezaměstnanosti a chápal, jak je třeba lépe mobilizovat sociální fond a dát mu větší flexibilitu a možná také větší samostatnost, aby se dalo reagovat na evropská očekávání. To vše je o něm známo. Velice jsme si vážili jeho důstojnosti a jeho profesionalismu. Je to veliký Evropan tudíž eh, několik slov na jeho počest eh, a eh, poprosíme Juliana, aby vyslovil slova utěchy a naší soustrasti jeho rodině a aby vyřídil, jak nesmírně jsme si vážili jeho práce. Co se týče dalších sdělení, dovolte, abych vám řekla, že Náš kalendář pro zasedání výboru byl poněkud um, pozměněn vzhledem k naší práci, k tomu, jak jsme vytíženi. Budeme mít mimořádné zasedání. To se připojí už k těm plánovaným akcí. Bude to 6. listopadu od 15 do 18 hodin a budeme hlasovat o zprávě paní Jarkins o Evropském globalizačním fondu a také o konzultací zaměstnanců. A také jsme měli také budeme mít další mimořádné zasedání, které se bude zaobírat společnými záležitostmi našeho výboru a ekonu, tak jak už jsme to udělali jednou na začátku roku. A toto zasedání se bude specificky zaobírat přeskoumáváním hospodářské a sociální situace v Řecku s výměnou názorů s trojkou, čili všemi těmi, kteří se, pro ty, kteří se, účastní, kteří se účastnili, si jistě vzpomenou eh, na eh, veliký význam, který to zasedání mělo a počítám s vaší účastí. Třetí dodatečná schůze bude 13. listopadu od 19 do 21 hodin. Ve Štrasburku budeme se zaobírat stanoviskem paní Bastos, protože k tomu jsme od výboru Jury dostali návrh, jejich návrh zprávy a rovněž se budeme zaobírat návrhem stanoviska o sociální odpovědnosti podniků. A tím jsem završila sdělení předsedkyně. A jak víte, naše zasedání jsou přenášena na internetu. Zápisy z 5. července byly rozdány a považuji za, za schválení. Chci postupovat poměrně rychle, protože musíme schválit také zápisy z 31. 30. května a 20. 21. června, jestli si všichni vzpomenete. Všechno probíhalo v pořádku, takže eh, teď rovnou přejdeme k bodu 4 našeho pořadu jednání k Evropskému Fondu pro přizpůsobení se globalizaci. Jedná se o projednávání mm, pozměňovacích názorů. 235 pozměňovacích návrhů předali pozmě, eh, dali členové našeho výboru a 31 eh, kompromisních návrhů teď eh, přeskoumáme. Jak víte, tak trochu jsme pozdrželi zaobírání se touto zprávou, protože jsme diskutovali eh, s výborem pro zemědělství. Tentokrát se domnívám, že už konečně to zvládneme, protože jsme dosáhli zhody v otázce sdílených kompetencí a v otázce kalendáře. Výbor pro zemědělské záležitosti chtěl zpracovat zprávu do prosince, ale když jsme se dívali na to, jak probíhá eh, proces, na radě chtěli jsme jít poněkud rychleji, abychom zabezpečili, že v okamžiku, kdy rada by eventuálně mohla být blokovaná minoritou, menšinou, abychom měli naše stanovisko naprosto jasné. Nebudu dále zdržovat a dám slovo paní zpravodajce, aby představila těch 31 kompromisních pozměňovacích návrhů. Thank you, Madam Chair. And just before... Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Než přednesu kompromisní návrhy, ještě dvě poznámky velice stručně. První, pokud jde o Agri a jejich stanovisko, jenom abych vás informovala, na základě tohoto stanoviska všechny reference na farmáře i zemědělství byla zrušena, čili my v našich kompromisních návrzích jsme provedli to též, to znamená, všichni pracující budou na stejné úrovni, nebude se hovořit ani o zemědělci, ani o zemědělství. Druhá poznámka se týká toho, že zde máme blokující menšinu na radě, nedošlo k žádnému pokroku zatím. A nyní pozměňovací návrhy, které byly předloženy. Ráda bych poděkovala všem stínovým zpravodajům. Máme zde za námi mnoho společných setkání před hlasováním 6.11. a čekají ještě dvě setkání. Jedna zásadní věc, která nebyla vyřešena zatím, se týká návrhu socialistů pana Gardnera ohledně restrukturalizace. Mám zde mm, jasná stanoviska, ovšem ne od všech skupin. Doufám, že do konce dnešního jednání budu schopna eh, znát veškeré informace v tomto ohledu, čili není to nějaká obrovská černá díra, ovšem je to určitá, řekněme, nejasná oblast eh, celé zprávě. Druhá věc bude velice stručná, protože především si chci vyslechnout názory vás kolegů, spíše než zde přednášet to, co se nachází v těchto návrzích velice stručně. Další věc, rozsah EGF to je kompromis M. Vím, že někteří by chtěli rozšířit rozsah této oblasti. To neznamená pouze restrukturalizace, to bude samostatnou záležitostí. Kromě toho by to chtěli prostě rozšířit. Když se podíváme na MK, tak zjistíme, že rozsah tohoto fondu se týká některých těch pozměňovacích návrhů, které jsme zahrnuli. Obecně tam v podstatě jsme v souladu s tím, co navrhla komise, pokud jde o rozsah další, několik poznámek C. Všichni pracovníci budou reintegrováni, to je náš záměr, tam ta spolupráce proběhla kvalitně. Pokud jde o kofinancování a sazby v této oblasti, my jsme změnili návrh komise. My jsme žádali 70 v těch regionech, promiňte, v členských státech, které mají možnost přístupu ke kohezním fondům, protože když se podíváme na konvergentní regiony, v těch, které nespadají pod konvergenci, by to znamenalo, že vyšší profinancování, profinancování by bylo k dispozici pro Velkou Británii, Německo, Francii a tak dále. A my v podstatě máme pocit, že v těchto konkrétních případech to není vhodné, tento, tato vyšší sazba. Alespoň zpravodajové se dohodli na tom, že se bude mít takový, vést takovou tu střední úroveň kofinancování u zemí, které mají přístup ke svým vlastním fondům soudržnosti. A ráda bych slyšela vaše názory u SK. To je subsistence, to znamená to minimum životní mm, v, nedá v těch posledních požadavcích na fond z EGF. Úroveň fondů, které se poskytují v rámci životního minima jsou, ta úroveň je docela vysoká v těch členských státech, které nepovažujeme za problematické země, ale z hlediska ekonomického, čili zde bych se ráda vyslechla vaše názory. Téčko, to je další kompromisní návrh. Ráda bych požádala o vaše stanoviska, pokud jde o převzetí podniků zaměstnanci a dále ze strany komise bych si ráda vyslechla, i když už poskytli názor v tomto ohledu, především s ohledem na časový harmonogram. My jsme něco navrhli, oni samozřejmě jsou součástí tohoto návrhu, ráda bych teda proto si vyslechla jejich názory, spolu zpravodajů i ostatní členy výboru. Děkuji. Edith Bauer. Paní Bauerová, chcete vystoupit? A poté další kolegyně. Děkuji. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Toto je úžasně odvedená práce. Ráda bych poděkovala Marian za skvělou práci. I přesto mám pocit, že je zde několik otevřených oblastí, především ty, které již byly zmíněny, restrukturalizační záležitosti. Dlouze jsme o tom hovořili, o tomto tématu v minulosti. Nyní mám pocit, že to nemůžeme provést protože není jasné propojení na Evropský sociální fond. A rovněž mám pocit, že bychom měli věnovat více pozornosti otázce proveditelnosti. Pokud jde o to životní minimum v ESKu, Několikrát jsme zaznamenali to, že ty požadavky v této oblasti na tyto dávky byly na vysoké úrovni i přesto, že z EGF by to v podstatě z tohoto fondu by to vlastně měl být jenom příspěvek k dávkám pro životní minimum, které poskytuje členský stát. Čili v tomto kompromisním návrhu si myslím, že bychom měli vyslat jasný signál, to znamená z EGF budeme vyplácet pouze určitý příspěvek, to znamená ne tu základní část tohoto životního minima, který poskytuje národní systém. A nyní to je takový dotaz, protože jsem zatím neměla možnost to zkontrolovat, prověřit. Ano, vím, že teda došlo k té snaze, aby jsme vyškrtli odkaz na zemědělce, farmáře a s tím spojené záležitosti. Ovšem nechápu, proč v G je zapojena SZP. Ostatní kompromisní návrhy, mám pocit, jsou víceméně v pořádku. Ovšem ráda bych se zeptala, zda by bylo možné, aby v r Hovoříme o tom, že EGF není řešením pro krizovou situaci. Těší mě, že jsme tam všude přidali ten výraz v angličtině unexpected crisis, to znamená neočekávaná krize, kromě R, kromě kompromisního návrhu R. Proto bych vás poprosila, aby v kompromisním návrhu R bylo toto tento výraz unexpected crisis zahrnuto. Pokud je to možné, děkuji vám. Děkuji vám. Tak a nyní další kolega a poté Jean Lambert. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Nejprve bych rád poděkoval paní zpravodajce za všechny zkoušky, které proběhly, za návrhy kompromisní k tomuto, k této zprávě. Tyto kompromisní návrhy obecně řečeno jsou v souladu s tím, co jsme si přáli, to znamená snížení těch lhůt, rozšířit počet pracovníků, kterých se kterých se to týká, kteří by mohli spadat pod využití prostředků fondu pro přizpůsobení se dále. Je to mm, ty, mm, navýšení těch požadavek, to období eh, v rámci kterého očekáme výsledky a tak dále. To všechno je v souladu s tím, co jsme si přáli. Pouze několik konkrétních otázek ještě mám například ehm, převzetí podniku, pracovníky. To znamená, to je záležitost, která nám leží na srdci, podle mého názoru je velice důležité, aby zde tato možnost pro mm, financování, pro poskytnutí této finanční pomoci byla mm, poskytnuta, aby pracovníci měli tuto možnost. Mm, částečně je to v téčku zmíněno. A dále je to ESCO, kompromisní návrh číslo kompromisní návrh S, kde jste požádala o náš názor, pokud jde o životní minimum Já no, myslím, že je to zajímavé. Mohlo by to být takovým doplňkem, vlastně určitý doplněk jiných opatření. To by mohlo být užitečné v některých případech. Myslím si, že je rozumné myslím si, že by bylo, bylo špatné pro naše pracující, kdybychom se zbavili této možnosti. A dále ta krizová situace, to jsme, o tom jsme hovořili, i v přípravných, v průběhu přípravných jednání, zda teda tam mít tu mobilizaci nebo mm, širší mobilizaci s ohledem na krizi, kterou vidíme, ke které došlo dokonce i ve státech, kteří původně byli proti tomu, najednou využívají této možnosti, aby dosáhli na finanční prostředky z tohoto fondu. Čili to si myslím, že je dobré. A další, to znamená zrušení reference odkazu na zemědělce. To si myslím, že s tím můžeme souhlasit. Dokonce i výbor Agri, tím lépe. Myslím si, že toto je správný směr. A další věc, která vyvolává diskuzi, vy jste se o tom již zmínila, to je to, co jsme tam chtěli pozměňovacím návrhem zahrnout. A to jsou sektory. Sektory, které, ve kterých probíhá restrukturalizace. To je podle mého názoru důležité. Tam si myslím, že bychom ještě tomu měli věnovat eh, určitou diskuzi, promyslet to, protože je jasné podle mého názoru, že v Evropě prostě máme sektory, které se potýkají s problémy, které ve kterých probíhá restrukturalizace a v průběhu těch požadavek na, požadavku najednou vidíme, že mm, se zde neustále opakují požadavky z konkrétních sektorů. Pokud bychom měli určitý postup, jenž by nám umožnil urychlit eh, tyto postupy, předvídat nějakým způsobem umožnit eh, financování specifického charakteru pro tyto sektory, které se potýkají s restrukturalizací, to znamená ještě více pomoci pracovníkům těchto konkrétních sektorů, to si myslím osobně, že je rovněž určitým doplňkovým postupem, určitým doplňkovým nástrojem. V podstatě to navazuje na zprávu pana Serkase, našeho kolegy, který rovněž se zabývá restrukturalizací. Toto si vyžaduje další úvahy, podle mého názoru. Myslím si, že je zde určitá potřebnost, určitá potřeba využít tyto fondy maximálním způsobem. Vím, že na radě je určitá zdrženlivost ze strany určitých států, pokud jde o tento fond. Ovšem, myslím si, že do těch jednání bychom mohli jít s ambiciozním projektem, snažit se přesvědčit právě touto ambiciozně naše, ambicioznosti našeho projektu, programu, určitými originálními prvky, které by mohly přesvědčit i té země, které jsou skeptické, že i zde je pozitivní, abychom využili, prodloužili využitelnost těchto fondů, těchto finančních prostředků. Čili to je z mé strany vše k této rozprávě. Děkuji. Děkujeme, paní Lambert. Děkuji za slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Marko Ellison, eh, náš stínový zpravodaj, který zde bohužel nemůže být, ehm, toho zde zastupuji, proto ovšem nebudu moci odpovědět na všechny otázky paní Harkinové. Pouze jsem chtěla vyjádřit ehm, poděkování za úžasnou spolupráci se zpravodajkou na tomto tématu. ještě máme pár bodů, kde to musíme trošku doladit. Ečko, to je vlastně, to vyplývá z naší stovky, tam hovoříme o těch sektorech, to znamená, jak daleko do budoucna se díváme, pokud je o mm, další školení, mm, další vzdělávací záležitosti a tak dále, to ještě musíme doladit. Další věc, kterou jsme zúraznili, se týká SK, to znamená, to jsou ty dávky. Souhlasíme s většinou toho, co bylo řečeno, aby to bylo určitý doplněk, aby to nebyla, nebyla náhražka těchto dávek, ale aby to bylo propojeno, řekněme, s nějakým dalším vzděláváním nebo nějakými dalšími akcemi. V minulosti jsme jakožto výbor velice kriticky vystupovali. Nemělo by to nahradit tu zodpovědnost členského státu v tomto ohledu. Další věc sdílíme, jak bych to řekla slušně, tu pozitivní reakci ostatních na pozměňovací návrhy, které se týkají zemědělství, aby všichni pracovníci, aby s nimi bylo zacházeno stejně. Téčko. To znamená převzetí podniku. Zaměstnanci, to není nějaká zásadní věc, se kterou bychom nesouhlasili, pokud jde o, ten, o podstatu. Spíše se podívat na to, kam bychom to mohli zahrnout do toho opatření. Jistě vám poskytneme, paní zpravodajce, poskytneme mm, další podrobné informace. A další věc, zmínila, o které se zmínila paní zpravodajka Rosa, to podle ná, našeho názoru eh, jde správným směrem. Děkujeme, říká paní předsedkyně. Ještě někdo? k tomuto bodu? Není-li tomu tak? Komise, chcete se vyjádřit? Jednak objasnit možná celý text a dále dotaz paní Bauer. Ty dávky, které jsou poskytovány z fondu pro přizpůsobení se globalizace To znamená, zda to bude v souladu pouze s národní legislativou, nebo to bude určitý doplněk těchto prostředků. To znamená, že v podstatě bychom rozšířili tu možnost podpory, finanční podpory. Pane Vaskéze, děkuji za slovo, paní předsedkyně. Děkuji, rád bych poděkovala všem vašemu výboru za práci na tomto důležitém tématu. Než odpovím na tento dotaz. Nejprve paní zpravodajka. To znamená snížení těch lhůt v osmičce, to znamená, abyste se ptali, jakým způsobem na to reagujeme. My já zde osobně nevidím nějaké zásadní problémy, pokud jde o akceptaci tohoto návrhu, protože to v podstatě jde v souladu s tím, co jsme chtěli, to znamená urychlit celý tento postup. Další dotaz, paní předsedkyně, který jste položila všechny dávky, všechny služby, které jsou kofinancovány z tohoto fondu, by měly být považovány za něco, co jde navíc, co je vlastně doplňkem požadavků, které jsou kladeny na národní úroveň. Mnoho z těchto dávek, jak víme, by měly být závazně právně financovány daným podnikem. Čili všechna opatření, pomoc, která je zde teď nehovořím o kofinancování, ale vše, co se předpokládá, veškerá pomoc v tomto ohledu, to znamená všechny požadavky, které vyplývají z tohoto nařízení. To v podstatě jde nad rámec těch národních požadavků a to platí o životní minimum. Tyto požadavky jsou zakotveny v národní legislativě velice často, je to tam zakotveno, řekněme nějaká, nějaké mm, možnosti dalšího školení, přeškolování a tak dále. A to znamená, že finanční prostředky z tohoto fondu vlastně budou doplňkem těch závazků v oblasti eh, mm, pracovního práva, které existují a vyplývají z národní legislativy. Děkujeme paní Harkinova. Děkuji a ráda bych poděkovala i všem kolegům. Paní Bauer samozřejmě i ostatním bych ráda řekla, těm, kteří se zabývali životním minimem, těmito dávkami, to je, ano, je to teda navíc. My jsme to ovšem v některých těch žádostech viděli, že ta, ta úroveň, o kterou žádají členské státy, podle mého názoru je prostě přemrštěna. Například v jedné konkrétní žádosti chtěli 16 eur na hodinu, což podle mého názoru stěnoví zpravodajové jsme se o tom mm, již pobavili, já mě nevadí nějaká malá mm, pomoc v tomto ohledu, jako všem některé ty žádosti, které skutečně a které byly již poskytnuty podle mého názoru, jsou opravdu přemrštěné a neprospívá to cílům stanoveným pro tento finanční příspěvek, tento fond, to je jasné. A Gčko, máte pravdu, CAP, tedy z SRP, e, e by mělo být vyškrtnuto a já jsem tam zahrnula do toho i to slovo unexpected crisis. Pane kolego, ano, životní minimum, o tom už jsme hovořili, o těchto dávkách, rovněž chápu vaši poznámku ohledně sektorů, kde probíhá restrukturalizace. Jediná věc, kterou bych ráda řekla v tomto ohledu, je, že zatím to neprovádíme v oblasti zemědělství pro farmáře, to by byl určitý typ restrukturalizace nebo návrh. Znamená to, že bychom vlastně očekávali určité změny v tomto ohledu na základě dohod z odbory. To jsme z toho sektoru vyjmuli. Ovšem, musíme se ještě na tom pobavit, podívat se na to, zda zde je nějaký společný jmenovatel, který bychom mohli zahrnout do tohoto textu. Možná to projedná diskomisi, protože my oba dva víme, že to bylo součástí toho původního návrhu, který přišel z komise. Uvidíme, zda by se nám povedlo dosáhnout pokroku. V tomto ohledu paní Lambert, děkuji za váš příspěvek. Hovořili jsme již o životním minimu a dále převzetí podniku zaměstna, ne, zaměstnanci, to musíme projednat, objasnit, jak v rámci EGF by to prakticky eh, vypadalo. Komise s časovým harmonogramem souhlasí, to je fajn, protože to jsme chtěli, toho jsme chtěli dosáhnout. Kromě těchto poznámek snad již jiného nemám, ovšem pouze poslední poznámka, čeká nás ještě hodně práce, i když po kroku došla poslední věc na závěr, to jsem asi měla říct si hned na začátku. Asi jste si všimli, kolegové, u počtu pracovníků, vy jste předložili pozměňovací námery ohledně toho, mm, kolik pracovníků by vyvolalo využití prostředku ZGV. E Já jsem tam nenavrhla kompromis, protože jsme se dohodli na tom, že legislativa, která stávající legislativa v podstatě již pokrývá malé trhy, regiony, to znamená, že paní předsedkyně se mnou nesouhlasí, to znamená, kdy teda dojde k využití nebo co spustí využití EGF prostředku. Vidím, že paní předsedkyně s tím nesouhlasí, ovšem pouze ta, tahle poznámka na závěr. Tam jsme neudělali nějaký návrh zatím. Ano, já to ještě vysvětlím. Já jsem s tím nesouhlasila, máte pravdu, protože ta prahová hodnota, která byla eh, navržena, ano, souhlasím s vámi. I v podstatě několik z těch možností tam máme pro malé podniky. Všem. Řekněme, že dojde k převzetí podniku zaměstnanci, že bychom uvažovali o této možnosti, v tom případě bychom měli snížit ten počet pracovníků, protože řekněme, když to bude nějaké družstvo 500 lidí, zaměstnanců, já takových neznám moc, čili to je právě ta hypotéza, která by mohla nastat, právě proto bychom měli snížit to číslo, které by vyvolalo využití prostředků nebo možnost využít prostředky z tohoto fondu pro přizpůsobení se globalizace. Já vám pouze vysvětluji, proč proč jsme předložili ten pozměňovací návrh a pak se ještě se stěnují zpravodaji asi můžete podívat na to, zda tam je nějaká možnost to upravit. Když ne, tak prostě bude postupovat na základě kompromisu, které jste nám navrhla. Hlasování budeme 6. 11. To snad nám ještě eh, umožní udělat určité úpravy. A nyní se dostáváme k dalšímu bodu na našem programu a to je bod číslo 5. Zde poprosím pana Tomase Hendla aby se podívala na kompromisní návrhy, které se týkají tohoto bodu. A to je 80, pozměňo, 80 pozměňovacích návrhů, které byly předloženy k tomuto bodu. To je uzavírání koncesních smluv. Je to stanovisko pro výbor IMCO zpravodaji zprávu. Pane zpravodaj, máte slovo. Já, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Děkuji, paní předsedkyně. Bylo by dobré, kdyby i ostatní účastníci se koncentrovali a já také nebudu dlouho hovořit. Já teprve minulý týden jsem vás seznámil s touto zprávou o koncesích a potom mohu říci, že Mezi stínovými zpravodaji jsme se poměrně rychle dohodli na dalších pozměňovacích návrzích. Já děkuji ostatním spoluspravodajům za tuto koncentrovanou práci. Vytvořili jsme osm kompromisů, které jsou podporovány podpořeny pěmi frak, pěti frakcemi. Myslím si, že tento pracovní proces byl velice úspěšný a pokud se týče kompromisních pozměňovacích návrhů, tak eh, zde se ubíráme stejným směrem. Zítra se má hlasovat o zamítnutí tohoto návrhu směrnice kolegové, kteří se tímto návrhem zabývali, Eh, tak opravdu kladli otázku, zdali tato směrnice je opravdu zapotřebí, protože tady jsou námitky například z Německa týkající se subsidiarity. A takže uvidíme, jak to zítra dopadne. Zítra budeme poprvé o zamítnutí hlasovat a pokud to bude zamítnuto, tak se ptám, zdali se tímto návrhem máme dále zabývat. Já chci ještě udělat třetí třetí připomínku. Různé pozměňovací návrhy, především mé pozměňovací návrhy a kolegyně Ronculi. pan předseda kvalifikoval jako nepřípustné a já toho velice lituji a já se omlouvám, že jsme se snažili toto to prosadit, neboť já jsem eh, mně poněkud uniklo, že jsem překročil své kompetence. A když člověk eh, sepisuje stanovisko, tak eh, sepisuje celkové stanovisko k celkové zprávě jak ne k jednotlivým aspektům. A pokud O co se tedy jedná? Týká se to e, otázky tarifních e, práv a také se to týká trvalé udržitelnosti a také sociálních kritérií. A právě proto mám velkou radost z toho, že jsme se domluvili na úvodním ostanovení, že bychom také do tohoto předpisu začlenili určitý katalog koncesí a s tím vás žádám, abyste zítra souhlasili. A Dále nyní bych se chtěl vyjádřit ke dvěma jednotlivým pozměňovacím návrhům. To je pozměňovací návrh 13 kolegyně Mana. Jestliže komise z zadávání koncesí vyjme ještě další oblasti, jako například oblast sociální a zdraví, zdravotnictví, tak si myslím, že by bylo příliš troufalé, aby náš výbor toto opět do směrnice začlenil a aby se takto eh, po celé Evropě vypisovaly zakázky a koncese. Takže se ptám, zdali bychom neměli pozňovací návrh 13 stáhnout. Jestliže komise udělá něco rozumného, tak bychom ji občas také také měli dát zapravdu i jako levičák v tomto případě. A právě proto to vás žádám, že jestli že ne, nás do zítřka nenapadne něco lepšího, tak možná bychom mohli třináctku stáhnout. Pak tady máme ještě pozměňovací návrh paní Estrela 48, protože komise se zaměřila na hospodářsky nejvýhodnější nabídku. Tady byla vždy debata o tom, zda je to hospodářsky nejvýhodnější nabídka či cena, což je nejdůležitější. Já jsem vždy pro hospodářsky nejvýhodnější nabídku. Ne, a my bychom neměli hovořit pouze o vztahu ceně, ceny a nákladů, protože buď to se sníží očekávání na plnění či na službu, ne, což jestliže se nabízí nejnižší cena a jestliže se stanoví potom určitá cena, tak se bojuje pouze o cenu. A pak bychom zavedli vlastně tady také dumping. A právě proto bych doporučoval, abychom o 8.40 ještě jednou přemýšleli. Možná, že se mi podaří se s kolegyní Estrelou ještě jednou dohodnout. Mně napadne určitě ještě něco dalšího k tomuto znění. My jsme o tom diskutovali až teprve dnes při diskusi a proto možná toto předkládám až pozdě. Jestliže tento výbor nebude pro úplné zamítnutí, pak bychom na základě naší práce mohu říci, že jsme opravdu dospěli k dobrým výsledkům. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Vzal jsem si slovo, protože dáma zaobírající se touto záležitostí, paní Estrela, má v současné době problém s letem, eh, čili eh, budu se snažit obhajovat to tež, co by byla řekla ona, kdyby byla mezi námi. Eh, myslím si, že nejdůležitější téma, které je říci, že skupina socialistů nebude hlasovat leda, že bychom měli možnost vylepšit text a mohli bychom tímto způsobem začlenit tedy naši vlastní vizi, vlastní odpovědnosti, abychom vylepšili původní návrh komise. Jak již eh, se s tím počítalo. Paní Estrela mi řekla, že spolupráce s panem Spravodajem byla vynikající eh, v duchu naprosté otevřenosti a spolupráce a že v podstatě kompromisní návrhy socialisté podpoří, protože všem jde o to, aby se zlepšil sociální rozměr tohoto typu smluv. Nedojle-li k obecné smlouvě, je jasné si uvědomit, že ne všechny smlouvy jsou stejné a ne všechny trhy jsou stejné. A koncese by měly tedy mít eh, takový prvek, který se nebude soustředit na nižší náklady, ale na kvalitu. Musíme přeci bdít nad tím, aby věci nebyly jenom jako to, co říkají hlupáci, že třeba mít tady prostě vždycky jenom relaci vstupu a výstupu a nejenom prostě hledět na cenu jako takovou. Jedná se přeci i o další hodnoty. Jsou tady čtyři prvky, které chceme zdůraznit. Za prvé, jedná se o nezbytnost transparentnosti takovýchto koncesních smluv. Za druhé, je třeba nechat určitou autonomii veřejným orgánům, aby i oni sami definovali, jaké jsou veřejné služby a jak, ho, jak je potřebují. Za druhé, tyto smlouvy musí být ve službách sociálního začležování, začlenování. Týká se to práva osob. A poslední bod, jak vyplývá z logiky věci, ta přidaná hodnota musí být kombinovaná v kvalitě, trvalé udržitelnosti a ceny. Čili nejenom cena, ale všechny tyto tři prvky dohromady. Uvidíme, zítra se o tom může diskutovat ještě s paní Estrou a my budeme hlasovat pro tyto kompromisní návrhy a budeme očekávat, že kolegové se připojí a nebudou se snažit na základě předkládání dalších pozměňovacích návrhů změnit syntézu většiny poslanců. Děkuji. Děkuji mnohokrát, pan Tomas Mann. Děkuji vám, paní předsedkyně. Otázka na Tomase Hendla. Kolega Serkas tady právě poděkoval za otevřenost. Ehm, ta základní úvaha, která je dobrá, je, že jsme se dopracovali ke kompromisům a na to nesmíme zapomínat. Při zvažování zda něco takového odmítneme či nikoliv. Uvědomme si například, jak jsme jednali o návrhu týkající se pozemní dopravy. Přece jenom jsme se zaobírali obsahem. Měli bychom to tady také tak pojednat. Ne generální zamítnutí. Měli bychom se pokoušet jako výbor pro zaměstnanost naprosto jasně ozřejmit naše stanoviska, abychom ukázali, co chceme, kam se chceme ubírat. Čili zaobírat se obsahy. Může být, že později může přijít také nějaká úvaha, Eh, z pléna i třeba k bodům odůvodnění. Ale myslím si, že je nesmírně důležité, abychom v nejrůznějších regionech i na lokální úrovni dodržovali subsidiaritu, ale odvolávat se pouze na to, že může existovat námitka doložky týkající se mm, suverenity, Eh, to bychom neměli dělat. A třetí oblast, když třeba máme veřejné řízení, v němž se také říci, říká, má se vzít nejvýhodnější nabídka. Nemůže to být nejvýhodnější ve smyslu snižování cen výhodná může znamenat, že třeba je drahá, ale za to se dá zaměstnání podnikům, které přinášejí záruky, aby se nestalo, že nějaké budovy se potom zřítí, protože výstavbu budovy eh, získá ve veřejném řízení někdo, kdo to postaví levně, ale špatně. Čili Tady chci Alejandra podpořit. Je třeba orientovat se na kvalitu. Jakou kvalitu jsem přinesl? Jaký prvek trvalé udržitelnosti? To je nesmírně důležité a myslím si, že tak by se to mělo projednávat i ve výborech IMCO a dalších. Kolegyně Estrela dorazí snad ještě později během dneška, takže budeme mít možnost ještě projednávat tu otázku stažení. Já si myslím, budeme-li muset nakonec říci dobře, my jsme mířili možná příliš vysoko, mysleli jsme to dobře, paní předsedkyně to ví, konec konců se musíme držet našich pravidel, ale určité záležitosti eh, můžeme vyřídit i tím, že dáme pozměňovací návrhy i třeba eh, v jiných výborech, ale domnívám se, že se můžeme domluvit na kompromisu, za který se můžeme postavit všichni. Euh, Máte ještě nějaké připomínky? Hlásí se ještě někdo? Není tomu tak? Takže dám slovo komisi, přejeli si komise vystoupit. A možná, že bych mohla říct ještě otázku k tomu, co, zně, co zde zaznělo. Sleduji to s velkou pozorností. Já mám velkou důvěru v sekretariátu, protože, jak víte, návrhy mi předkládá sekretariát proto, aby mi řekl, jak to vypadá s pozměňovacími návrhy a chápu také pana zpravodaje, když řekne, že když prostě se snažíte táhnout za určitou záležitost, tak je třeba zhledit všechny aspekty a mm, je třeba mít dobrou spolupráci s dalšími příslušnými výbory. Musíme skutečně zůstat jenom v naší kompetenci a zůstat v tom, kde můžeme přispět my specificky naším příspěvkem. Co se týče celého procesu přeskoumávání návrhu jako takového, to jsou zcela zjevně kompetence které eh, leží na příslušném výboru. Mm, všichni víme, že 80, z 80 pozměňovacích návrhů 19 vlastně bylo zavrženo. Paní Skikovská z generálního ředitelství, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Jedna obecná připomínka a pak se ještě vyjádřím k jednotlivým pozměňovacím návrhům. Nejdříve bych chtěla zopakovat, že tato směrnice se týká týká především poskytování služeb a statků ve formě zadávání koncesí a právě proto se to týká také sociální legislativy. Eh, předpisy, na kterých tato legislativa eh, spočívá, jsou již dnes akceptovány a prováděny. Tato směrnice eh, více konkretizuje jednotlivé předpisy tak, aby veřejné orgány a pak také jednotliví uchazeči o zakázky vycházeli z jasnějších směrnic a předpisů ehm, je tady na jednotlivých orgánech, jak budou postupovat. Tady se to netýká žádné privatizace sociálních služeb. Zde tady také bylo jasně řečeno, že mohou národní a veřejné orgány organizovat služby, jak chtějí. Pokud se týče pozměňovacích návrhů, pak tady existují dvě skupiny. Za prvé se to týká proveditelnosti směrnice a za druhé jsou to sociální kritéria. Pokud se týče oblasti působnosti směrnice, já již jsem řekl, že my tady vycházíme také z veřejných zakázek a také oblast e, působnosti je stejná jako u veřejných zakázek. Toto se také týká národních pravidel, zde jsme také zachovali status quo a já bych také chtěla zdůraznit, že většina těchto služeb již byla rozhodnuta Evropským soudním dvorem, včetně sektorů, kde e, Eh, což se například také poskytování a dodávání vody a odčerpávání odpadní vody. Toto také spadá do oblasti veřejných zakázek a proto je to pokryto legislativou. Proto je složité, aby si komise představila další vyčlenění ze směrnice. Máme tady speciální režim pro sociální služby a tady ty považujeme za zvláštní e, a specifické. A pokud se týče také služeb obecného hospodářského zájmu, zde také vycházíme z rozhodnutí Evropského soudního dvora. E, Evropský soudní dvůr již vydal několik rozhodnutí o těchto službách. A pokud se týče také sociálních ohledů, směrnice již dnes zohledňují je také to, že je možno poskytovat v této oblasti koncese a jestliže tady se zaměříme na obsah, pak tady neměly být žádné problémy. Ale pak tady také jsou obsažena například jsou tady navrženy transfery koncesí a zde musí být také směrnice akceptována, prováděna. A týká se to také vypůjčování pracovníků. To znamená, že můžou, mohou být brána v potaz další sociální kritéria a sociální kritéria již jsou dnes prováděna tak, jak se předpokládá. Děkuji vám. Paní Cerkas, pan Cerkas? Solo. Jenom paní předsedkyně, právě jsem byl informován, že předchozí diskuse, kterou jsme měli s panem Manem, oni hovořili o pozměňovacím návrhu 48 paní Estrel, ale pravděpodobně je problém s německou verzí. To, co řekla paní Estrel, neřekl pan Man. Jedná se o, o e, tu kombinaci ceny, trvalé udržitelnosti a kvality. Takže prosím pěkně, držme se anglické verze, která zdá se je správná. Děkuji mnohokrát. Euh, Dobrá. V tom případě se budeme držet anglické verze. Máte ještě nějaké další připomínky? Ne? takže dám, a spra, dám slovo panu Spravodovi. Teď možná k poslednímu bodu rovnou. Já mám před sebou anglickou verzi 48 a skutečně je tady velice podstatný rozdíl mezi anglickým a německým změním. Kdybychom to mohli udělat, v duchu čtyřicítky anglické verze nemáme vůbec žádný problém, protože tady se hovoří o té nejlepší hodnotě a nikoliv o ceně. A to bylo to, oč nám šlo. A k tomu jsem dělal své připomínky. K Tomasu Manovi eh, myslím si, že do zítřka se ještě jistě na tom dohodneme, abychom nemuseli činit žádné ústupky. Tomasi, k tobě ještě jednu větu k otázce obecného odmítnutí. Někteří kolegové z nejrůznějších frakcí trvali na tom a poukazují na otázku, že není potřeba, aby se prostě vydávala směrnice generálně ke koncesím. Hmm, dobře, myslím si, že je rozumné, abychom tedy hlasovali o tom, zda ano či nikoliv. Co se však týče obecného zamítnutí, tak já bych si dovolil říci, že tady je určité zbytkové riziko. Já bych považoval za smysluplné politicky eh, upřesnit, kde mají být koncese, koncesní smlouvy a v čem. A nepřenechal bych to eh, soudům ale dobrá, necháme tedy rozhodnout zítřejší plénum. Ale chci říct, si, rozhodne-li se většina pro práci na této směrnici, pak je třeba zohlednit nezbytná kritéria, která nám leží obzvláště na srdci a to je vlastně to, co se nám podařilo v kompromisních návrzích. Sice bych si to dokázal představit i lepší, ale dokážu žít i s tímto. Děkuji mnohokrát. Ano, to je ten šarm kompromisu. Takže budeme hlasovat zítra a to umožní výboru IMKO, aby oni hlasovali v prosinci. Teď tedy přicházíme k bodu 7, protože paní Blinkevičut bude až na závěr naší schůze a dávám slovo naší kolegyně Jean Lambertové, aby nám představila kompromisní pozměňovací návrhy. které byly vypracovány k zavedení programu práva občanství na období let 2014 a 2020. Jedná se o stanovisko, eh, které dáváme výboru Libe, kde je zpravodajkou naše kolegyně Kinga Kun. Takže si dokáží představit, že spolupráce mezi dvěma výbory by měla probíhat dobře. Prosím pěkně. Uh, um, Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Ano, v tomto případě spolupráce mezi výborem LIBE a výborem EMPL funguje docela dobře. V podstatě již proběhlo jedno setkání se stínovými zpravodaji z LIBE. Dívali jsme se na možné kompromisní návrhy, které připravují i za její stranou mají mnohem více pozměňovací návrhy, jistě si to dovedete představit vzhledem k rozsáhlému dosie. Je zde mnoho oblastí, které mm, v podstatě dosáhly určité dohody i v našem výboru EMPL prostřednictvím kompromisních návrhů. To již vše bylo vzato v potaz. Čili doufám, že spolupráce bude takto kvalitně pokračovat i do budoucna. Jak jste se již o tom zmínila, toto stanovisko, toto, tato problematika se týká tří výborů a z tohoto důvodu na hlasovacím seznamu kolegové zjistí, že jsou zde 43, 44 a 42 tyto pozměňovací návrhy, které v podstatě my považujeme na našem seznamu za nepřípustné, je to propojeno s jedním z úvodních ustanovení, protože tam došlo k právě k určitému rozložení odpovědnosti mezi jednotlivými výbory. Neznamená to, eh, že by se tomu nevěnovalo, nevěnovalo Libe nebo FAM, to ne, ovšem věnovali se tomu z jiného úhlu různé výbory. Dále 46 od pana Hendla na našem seznamu je to k čtyřke, k čtyřce, k odstavci 1c. To je v podstatě záležitost, která se týká rozsahu působnosti tohoto fondu, spotřebitelská práva a ochrana těchto práv. Zde proběhla diskuze v našem výboru i ve výboru LIBE s komisí. Zda vůbec toto je vhodné místo pro tento konkrétní bod. Zdá se, že některé prvky, které se týkají spotřebitelských práv, by měly zůstat v této zprávě. Znamená, že pokud je přesuneme, tak bychom je museli přesunout unblock do jiného programu. Proto na hlasovacím seznamu tam ta indikace kterou jsme tam dali já jako toho zpravodajka, že bychom teda měli hlasovat proti, mm, tak abychom zachovali náš přístup mm, v tomto ohledu k ostatním věcem. To znamená, zda teda to e, přesuneme či nepřesuneme unblock, nám se zdá, že to není možné. Kompromisní návrhy. Máme sedm těchto návrhů, všechny jsou návrhy, které předložilo všech pět politických skupin. Jsem vděčná kolegům za to, že byli ochotní to doladit z jazykového hlediska. Kompromisní návrh B, ten se týká článku 5. Kompromis E 4.1b. Tam několik konkrétních věcí, tam chceme jasně říct, že diskriminace prostě je neakceptovatelná. Dále je tam základ smlouvy či charty, tam došlo k určité nejasnostem. My spíše navrhujeme chartu, kde se v angličtině hovoří such as a ne in particular v angličtině, v anglickém znění, čili aby to tak, aby to bylo v souladu s právním jazykem, který již v chartě existuje. Dále je to rovné zacházení, další otázka, rovné zacházení pracovníků, kteří se pohybují v rámci EU. Kompromisní návrh C kde desíce, k úvodnímu ustanovení a Ečko u 1.4b jsme našli takové znění, které je podle mého názoru jasné a nesnaží se předvídat výsledek diskuzí u ostatních témat, na kterých pracujeme ve výboru. Jasně hovořím o tom, že diskriminace na základě národní příslušnosti nebo především, když hovoříme o pracovním trhu, to znamená tam jsme zdůraznili, že nejde o služby, ale o pracovní tedy, čili aby, jsme se, aby nedošlo k nějakému zaměňování se, se směrnicí o službách, jde o práva jednotlivce. Dále je to B, kompromisní návrh, který se týká úvodního ustanovení C. Vím, že to často sice neděláme v našem výboru, ovšem budeme hlasovat děláme takové dodatečné hlasování u tohoto kompromisního návrhu, zavedení další oblasti, kde zamezujeme diskriminaci. Tam jsme v politických skupinách nenalezli dohody, proto je jednodušší hlasovat o tom samostatně, zjistě zda získáme většinu, nebo jak vypadá to, ta většina u tohoto bodu raději, než v podstatě se zbavit velké části této dohody v podstatě bychom přišli o 4 až 6 pozměňovacích návrhů. Kolegové by jistě to nepovažovali za, za správné. 24 se týká genderové mm, totožnosti a to je právě jedna z věcí, která je pokryta tímto návrhem. Čili to je pouze vysvětlení celé záležitosti. Ráda bych ještě jednou poděkovala všem kolegům, kolegyním za spolupráci. Myslím si, že máme velice jasné stanovisko k dispozici. Myslím si, že i samozřejmě stanovisko FAM a LIBE budeme muset zahrnout do celé problematiky a poté nás ještě čeká diskuze na radě. Děkujeme, říká paní předsedkyně, paní Sipel a poté paní Harkin. Paní Sipel. Děkuji, děkuji paní předsedkyně. Já již jsem to udělala několikrát na minulých schůzích a právě proto dnes ještě jednou chci poděkovat paní Jean Lambert za spolupráci. Myslím, že jsme mezi politickými skupinami dospěli k dobrým kompromisům, pokud se týče práv v pracujících na společném trhu. Chci ještě upozornit na to, že kompromis s kompromisem E úplně nesouhlasím. Lze to samozřejmě interpretovat různě, ale já osobně se domnívám, že původní verze, že členské státy právo na rovné zacházení musí zaručit, že tato formulace je přesnější než formulace, že členské státy musí e, zamezit diskriminaci například kvůli státní příslušnosti. A právě proto se domnívám, že první verze byla jasnější a konkrétnější. Ale nyní jsme u hledání kompromisu a všichni jsme zajisté toho názoru, že pracující v EU, nehledě na to, kde dnes žijí, musí se s nimi zacházet rovnoprávně. Právě proto mám trošku potíže s tímto kompromisem úplně souhlasit. Děkuji. Děkujeme, paní Harkin. Děkuji za slovo. Ráda bych poděkovala zpravodajce Čín, která je vždy velice efektivní, velice přesvědčivá, rychlá. Já jsem spokojená s kompromisními návrhy. Myslím si, že u rovnosti, boje proti diskriminaci, tam máme jasnou jasné stanovisko a dále, pokud jde o odkaze na uh, Lisabonskou smlouvu, chartu základních práv, kterou jsme zdůraznili tímto způsobem, to mě velice těší. C, myslím, kompromisní návrh, to znamená, že to nebude o vysílání pracovníků, dále je to 24, s tím souhlasíme. To bychom mohli podpořit, ovšem chápu důvody zpravodajky pro oddělení textu v tomto bodě a ještě jednou bych ráda poděkovala za spolupráci. Děkujeme. A nyní komise paní Pipidu. Ano, dobrý den. My bychom rovněž rádi poděkovali několik obecných poznámek. Trošku to doladit ve znění tak aby skutečně ta působnost byla vymezena právním základem, který jsme zvolili, ale aby bylo jasné, že to, ne, že to není překrytí s jinými programy pro tuto oblast. Děkuji, říká paní předsedkyně. Nemá-li k tomu nikdo další poznámku, poprosila by zpravodajku. Velice stručně. Děkuji za prušný přístup všem, pokud je o dohladění, které změnila komise. To podle mého názoru provede Libe, po dalších jednáních se to ještě doladí. Důležité je za nás, za Empl výbor, ten jasný, silný směr, který jsme nastínili většin a doufám, že většina našeho výboru se na tomto postupu shodne. Děkujeme, říká paní předsedkyně. Hlasovat tedy budeme zítra. O tomto stanovisku budeme hlasovat zítra. Nyní se dostáváme k dalšímu bodu a to je návrh stanoviska naší paní kolegyně Veroniky Lopé Fontaně a to je Evropský rybářský a námodní fond. Je to stanovisko, které samozřejmě připravuje výbor pro rybolov, zpravodajem je Alan Kadek. Máme ze 76 návrhů ze strany, ze strany kolegyně, dále je tam 80 čtyři dalších návrhů, které předloží kolegové a dvanáct kompromisních návrhů a skutečně teda tím jsem skončila výčet všech těchto návrhů a nyní poprosím zpravodajku, aby nám přenesla toto opravdu nabité dosie. Děkuji, paní předsedkyně. Domnívám se, že jsme se snažili dospět k dohodě a že se nám tudíž podařilo dosáhnout kompromisních návrhů mezi čtyřmi politickými skupinami. Eh, tady v těchto kompromisních návrzích jsme zdůraznili nezbytnost pracovních příležitostí, zaměstnanosti. Hovoříme zejména o boji proti chudobě, o zranitelných skupinách Domnívám se, že jsme pracovali dobře a ráda bych poděkovala všem politickým skupinám. Nezávisle na těchto třech pozměňovacích návrzích, tady máme další kompromisní pozměňovací návrhy, další, pardon, další pozměňovací návrhy, které jsme ani nestáhli, ani nebyly předmětem kompromisu, protože se o nich bude hlasovat tak, jak stojí. A myslím si, že většina z nich bude odhlasována, protože eh, viditelně zlepšují text návrhu. Eh, některé body jsem nemohla akceptovat v pozměňovacích návrzích, zejména tam, kde se jedná o konkurenceschopnost. Já si myslím, že tady musíme nechat stát tento terminus technicus a také co se týče řemeslného rybolovu. Je třeba, abychom tento malý drobný rybolov zachovali, protože zde právě máme nejvíce pracovních příležitostí a dáváme tady možnost práci eh, rodinám rybářů. A proto se domnívám, že většina kolegů Eh, je stejného názoru jako já pro podpoření tohoto typu rybolovu. A jinak dovolte, abych poděkovala vám všem. Děkuji. děkuji. Paní předsedkyně, děkuji také zpravodajce za dobrou spolupráci. neboť nám šlo o to, aby budoucí rybářský fond měl dobré základy a také, aby fond pomáhal zlepšovat pracovní podmínky pracujících. Jde o to, aby také byly zohledňována kritéria Mezinárodní organizace práce a jde o to, abychom zlepšili možnosti kontroly přímo na paloubách rybářských lodí. protože samozřejmě rybáři jsou vystaveni vysokým rizikům. Také je třeba zajistit, aby i mladí pracovníci mohli vstupovat do rybolovu a musíme zabezpečit perspektivy tohoto odvětví. Také jsme zdůraznili, že je důležité pro to, aby byli do těchto prací zapojeni sociální partneři. To je vždy důležité v v profesích, kde jsou složité pracovní podmínky. A já se domnívám, že došlo k souladu mezi jednotlivými cíly a právě proto jsme založili dobrý základ pro další práci. Já děkuji zpravodajce za tuto práci a děkuji také za slovo. Děkuji ještě nějaké připomínky k tomuto tématu. Tak všechno zdá se jde dobrým směrem. Hlasovat budeme zítra v rámci sekce pro hlasování. A nyní se dostáváme k bodu číslo 9 na našem programu a to je těch 22 pozměňovacích návrhů, kompromisních pozměňovacích návrhů, které jsme připravili společně s kolegy, se stínovými zpravodaji. Je to stanovisko pro výbor EKON směrem ke skutečné hospodářské a měnové unii. já jsem odpovědnou za toto téma, připravuji k tomu stanovisko za náš výbor. Ráda bych poděkovala všem pozměňovacím, ráda bych poděkovala všem stěnovým zpravodajům. Ta procedura, celý ten postup byl obtížný. Eh, trochu se nám to na počátku nedařilo, protože v Ekonu to je stanovisko které se týká legislativní záležitost legislativní oblasti, čili jsou tam dvě věci. Je to klasické usnesení na jedné straně, klasická které v podstatě se aplikuje, na, nebo nařízení, které se aplikuje na konkrétní rozhodnutí. V podstatě jsme museli dvakrát připravovat eh, tuto zprávu tak, aby to bylo kompatibilní s tím, co probíhá ve výboru ECON kompromisní návrhy. Myslím si, že všechny, že všechny skupiny měly možnost přispět k těmto návrhům. V podstatě jsme přišli s příspěvkem, který zdůrazňuje sociální oblast, to, co se děje v rámci hospodářské a měnové unie v současnosti, vycházíme z toho, že zpráva, která bude součástí, ze které bude vycházet Evropská rada v prosinci, to znamená to, co se připravilo v červnu, tam se zatím, nebo v tom textu se zatím nehovořilo o sociální dimenzi této, to, této nové cestovní mapy, kterou navrhuje výbor Econ. Zde opětovně odkazujeme na strategii Evropské unie pro rok 2020. Tam jsou tři hlavní cíle, jak dobře víme pokud jde o kompetence našeho výboru. Dále je to ten začarovaný kruh, recese, škrty a tak dále. Tam jsme našli určité kompromisní řešení protože samozřejmě nechceme, aby šlo k tomu začarovanému kruhu. Víme, že v některých zemích ehm, bohužel tomu tak je, ovšem ne v celé Evropské unii. To trochu zacyklilo. Dále jsme připravili několik skupin se podílelo na další problematice, hlavně teda EPP, dále teda i jednotliví členové našeho výboru to znamená, jak by mohla vypadat sociální stránka této nové etapy Evropské měnové hospodářské unie. Především tím, že zdůrazňujeme autonomnost sociálních partnerů, na všechny ty eh, legislativní návrhy, respektovat autonomnost těchto hráčů, to je, to je jasné, to je alfa omega, to znamená Mm, zapojení všech stránek zákonodárců a tak dále. A zde zapadá i návrh AFETu, především ten text towards job recovery, to znamená jakási, jakési oživení pracovních míst. Nová, navrhujeme zde novou strukturu tripatitní propojení evropské národní úrovně v sociální oblasti nebudu zde hovořit o všech těch prvcích, které jsou součástí kompromisních návrhů. Připravili jsme to, řekla bych, velice pečlivě, především pokud jde o přístup k sociálním službám nebo um, slušným příjmům. Dále je to kompromis, který se týká přenositelnosti práv a především otázky toho, jakým způsobem zde budeme hovořit o vysílaných pracovnících. Tam jsme přišli s určitým návrhem, který nám umožnil nezasahovat nebo neopakovat to, o čem hovoří paní Jazlověcká ve své zprávě. Ovšem přece jenom se zmiňujeme o situaci vysílaných pracovníků, která by mohla být aby to řekla přesně, tak aby i tito pracovníci měli slušný, slušnou mzdu. Nehovo, nebudu zde hovořit o všech pozměňovacích návrhech, to je jasné, ovšem ráda bych nastínila aspoň ty základní, kompromisní návrhy, ke kterým jsme dospěli. A je to článek 9 smlouvy a odkaz na tento článek, to je obava kterou jsme zde začlenili, paní Esaja o tom hovořila jako první a skupina EPP se k tomu přidala. To znamená veřejné výdaje, zda je využít pro, či naopak nevyužít pro snížení schodku. Na řádu zelených jsme tam rovněž zahrnuli další obavu, skutečná hodnota platu, to znamená nejenom pokud jde o pokud jde především o, o to, aby ti lidé mohli přežít, aby vůbec to byl, dostat, to byl dostatečný příjem pro slušné živobytí. Čili to jsou všechno pozměňovací návrhy, které se týkají otázky zprávy a řízení, které spadají do kompetence našeho výboru, propojení s hospodářskou zprávou a řízením. To se nás týká samozřejmě, protože pokud to neuděláme my, náš výbor, tak se tomu nebude věnovat nikdo. Našli jsme kompromisní návrh. s liberály a se zelenými. Ohledně sociálního modelu a jeho příspěvku v oblasti vyrovnávání nerovností a implementace přizpůsobené sociální ochrany. Dále, to je důležité, to jsou ty národní plány pro zaměstnanost. To je důležité, že se tomu opět věnujeme, protože tyto dokumenty měly vytvořit národní státy v rámci svých národních eh, reformních programů. Všechny členské státy ovšem to neprovedly. Zdá se, že komise tomu nevěnuje až tak velikou pozornost, pokud je o plnění tohoto požadavku ze strany členských států. A my teda připomínáme v jednom z těchto kompromisních návrhů, že jsou to podle našeho názoru důležité prvky této problematiky, především když hovoříme o evropském semestru. Dále je to Bčko jsme to trošku doladili, propojili s liberály. To je otázka to, ten pakt růstu, tak jak to schválila 28. 29. 20. června Evropská rada. To by mělo být realizováno, implementováno a zároveň doplněno dopadem na sociální oblast. Čili mm, já bych řekla, že v podstatě ve druhé části zprávy se o tom hovoří, tam se zdůrazňují doporučení, proto nebudu hovořit o všech těchto bodech. Tato doporučení, samozřejmě v rámci těchto doporučení byla i ta iniciativa pro mládež, mnoho, mnoha našim členům našeho výboru leží na srdci. A ještě jsme pokročili ve dvou návrzi, které považuji za originální nebo relativně nové. V naší rozpravě mnoho kolegů to podpořilo, to mě těší. První věc. Na evropské úrovni budeme muset zvážit možnost na nějaké evropské inspekce práce, ale řekněme o nějakém orgánu, který by byl určitým doplňkovým orgánem, který by pomáhal národním inspekcím řekněme, nějaká možnost multipolaritního přístupu, jednak práva pracovníků, mm, kteří, to zná vysílaných pracovníků, řekněme, ale zároveň i evropská dimenze na základě platné legislativy, to znamená mm, kontroly na pracovišti, kontroly, inspekce na místě a tak dále. A další návrh, tam bych ráda poděkovala kolegům za eh, tento užitečný nápad při přípravě naší zprávy. Tam, kde je ta možnost té žluté karty, který by umožnil některým člen parlamentům, národním parlamentům v rámci subsidiarity odmítnout návrh Evropské komise nebo požadovat jeho stažení, tak jak to bylo u Monty 2, dva návrhu. kde bychom obrátili tuto logiku a vytvořili zelenou kartu, která by naopak umožnila národním parlamentům jednotlivých států požádat Evropskou komisi, aby přišla s návrhem, iniciativním legislativním návrhem v určité oblasti, který považuje Národní parlament eh, za důležitý v určité problematice. To znamená jeho vyřešení na evropské úrovni. Jedna věc, kde jsme nenalezli kompromisního kompromisu, nebo řekněme dostatečně rozsáhlého kompromisu, i když mi bylo slíbeno, že to bude úspěšný návrh. To je zatím otevřená rozpráva, příspěvky v nezaměstnanosti, hmm, já zde nebudu hovořit o, těch, o tom, jak to vypadalo v původním návrhu, ovšem zde došlo k určitému vývoji samozřejmě. Pan Andor, komisář, hmm, si vyslechl iniciativy v této oblasti. Je mi bylo by mi líto, kdybychom se nedohodli v našem výboru, kdybychom nebyli součástí z této diskuze, která by poté probíhala někde jinde. Ráda bych ovšem poděkovala všem kolegům za pochopení postupu a ráda bych se omluvila za tu proceduru. Mám na tom svůj podíl, bohužel. To znamená za ten, řekněme, nešťastný začátek. Tam došlo k um, určitým řekněme, takovým zamotání na samotném počátku celého procesu. A nyní samozřejmě dám slovo vám. Po prvním bude pan Čaba Ory. Děkuji vám. Domnívám se, že se přehání, když se říká, že jsme byli opravdu zdrženliví, pokud se týče pracovní metody, ale my jsme skutečně s pracovní metodou nesouhlasili. My jsme dostali text a pak se ukázalo, že někdo udělal chybu a my jsme dostali nový text. A dopis, který říkal, že máme jeden den na předložení pozměňovacích návrhů. A potom se ukázalo, že je možné předkládat také individuální pozňovací návrhy, nejenom pozňovací návrhy jménem politických skupin. Takže je velice složité takto vést diskusy. Toto není ani v souladu s předpisy a pravidly a je to prostě nepřípustné a já očekávám, že paní předsedkyně udělá vše, co je v jejich silách, aby se takovéto situaci v budoucnosti vyhnula. Pokud se týče návrhu jako takového, tak s tím mám určité problémy. Hospodářská a měnová unie a její budoucnost postrádá sociální dimenzi a zde musíme předložit určité návrhy, ale my nejsme vedoucím výborem, výborem vedoucím je Ekon. A jestliže chceme, aby do návrhu také byly začleněny sociální dimenze, pak musíme předkládat reálné návrhy, návrhy, které jsou konkrétní a které jsou také významově důležité. Ale bohužel to se nám tentokrát příliš nepodařilo, neboť to, tyto některé návrhy znějí jako slogany z demonstrací a já se obávám, že nehledě na výsledek hlasování, tak nebude nic, začleněno do textu, který byl již odhlasován výborem Econ. Sociální pakt je dobrý nápad, ale kdo se ho bude účastnit a kdo bude ochoten se účastnit? To není věc, kterou nemůžeme zregulovat. Tady formulujeme přání a to nabide svého významu až teprve tehdy, když to bude mít reálný obsah je rozumné hovořit o slušných příjmech na evropské úrovni, ale my tady navrhujeme členským státům, aby schválili určitá vnitrostátní pravidla a to není možné, protože sociální politika spadá do pravomoci jednotlivých členských států jsou tady také velké rozdíly, které takovéto návrhy neumožňují. V předminulém týdnu jsem navštívil Bulharsko a tam jsou také velké rozdíly v průměrné mzdě, například ve srovnání se Švédskem. A jestliže existují takovéto velké rozdíly, pak je velice, pak bychom měli postupovat velice opatrně při našich návrzích, jestliže hodláme navrhnout jakousi evropskou průměrnou mzdu a nebo snížení na úroveň v některých státech, kde je mzda nižší. Pokud se týče sociálního obsahu, tak já chápu, že zpravodajka v zásadě hodlá navrhnout to, co je v bodu jedna doporučení. A právě v této souvislosti také jsem proto, abychom postupovali realisticky. Já se domnívám, že na tomto fóru nemůžeme tyto myšlenky podpořit. To co bylo formulováno ohledně Evropského inspektora práce, to je neuskutečnitelné. Nejenom kvůli principu subsidiarity, ale také kvůli tomu, že existují v jednotlivých členských státech různé systémy. Já navrhuji lepší koordinaci mezi jednotlivými orgány, ale myslím si, že není rozumné, aby byl zřízen nový úřad či orgán. Myslím si, že toto by také vedlo k další zdrženlivosti vůči činnosti Evropského parlamentu. A pokud se týče zelené karty, pak si myslím, že tento návrh je dobrý a měli bychom na něm dále pracovat. Měli bychom ho detailněji rozpracovat. Myslím si, že něco takového bychom měli zavést a také si to zaslouží naší podpory. Tato, toto by nám umožnilo, dalo by nám to větší manévrovací prostor a proto se domnívám, že některé pozňovací návrh podpořit můžeme, ale doporučení jedna a také pozňovací návrh G nemůžeme podpořit a my nejsme spokojeni s textem a my se také obáváme, že výbor Ekon bude hlasovat proti. Merci, monsieur Děkuji, pan Sarkas a potom paní Jaslovická. Prosím, pane Serkasi. Děkuji, paní předsedkyně. Tak já si dovolím učinit několik eh, poznámek jako můj předřečník. Hovořili jsme o metodě naposledy dnes ráno právě můj kolega tady řekl, že jsme museli pracovat za velmi výjimečné situace, ale já se tomu nedivím, protože pak, když my e, víme již čtyři dny, že tady bude nějaký nový legislativní návrh, tak musíme samozřejmě přizpůsobit naše pozměňovací návrhy tam, kde chceme být co nejúčinnější. A proto se domnívám, že z titulu významnosti eh, kterou tady sehrával čas a kterou má náš názor, myslím si, že normy jsou eh, v náš prospěch a nikoliv my ve prospěch norem. To znamená, že je třeba, i kdybychom měli tomu věnovat nějaký víkend, je třeba, abychom vykonali velice užitečnou práci. Já si myslím, že to přísluší nám poslancům. To je přece naším úkolem musíme se umět také obětovat a musíme se přizpůsobovat postupům. Vždyť tato složka je nesmírně důležitá, bude jednou z nejdůležitějších, které jsou v tomto legislativním období, protože se to týká jak krátkodobého, tak dlouhodobého vývoje v Evropě. A jaká je pravda? Pravda je, že ve veškerých postupech, které tady existují v Evropě na všech nejmožnějších úrovních, pravdou je, že toto je jediná příležitost, kdy může být vyslyšen hlas našeho výboru. Oč nám jde? Chceme, aby náš hlas zazněl v reformách, o které usiluje Evropská unie a Rada. Chcete, aby náš hlas byl vyslyšen? Nevím, jak odpovídáte vy, ale já říkám, že ano. A co možná nejsilněji, protože zatím nás nikdo moc neposlouchá v této sněmovně. Eh, domnívám se, že když eh, si uvědomujeme skutečnost kolem nás, je nám jasné, že po třech letech krize a po uplatňování příslušné politiky hospodářské i měnové, dnes na to poukazuje španělský tisk, je jasné, že 85 Španělů, včetně těch, co volí Evropskou lidovou stranu, nesouhlasí s touto politikou, která totálně zapomněla na sociální rozměr. Ne, že by to byl hlas ulici, to říkají všichni a všichni říkají již dost. Po třech letech všechny země, které byly předmětem politiky, jakou vyžaduje Evropská komise, nakonec mají horší situaci, než ji měli předtím a nejenom horší, ale mnohem horší. Sociální situace je neudržitelná. Skutečně budeme čelit nesmírně závažným, nejenom sociálním, ale i ústavním problémům. Musíme se obávat sociálním konfliktu, sociálních konfliktů, které Evropa nepoznala za posledních 50 let je přece nesmírně důležité snažit se o dosažení hospodářské rovnováhy ale to, co říká kolega Ory, když říká tady něco, říká o heslech e, slyšených na ulici, ale když 85% občanů říká již dost s touto politikou, tak je samozřejmě musíme také vyslyšet. A náš parlament musí učinit odpovídající rozhodnutí. A toto rozhodnutí musí tím směrem, že je třeba učinit zásadní změnu. A sice, abychom na pořádek dne dali skutečně agendu zaobírající se zejména mladými lidmi, vytváře, mladými lidmi vytvářením pracovních příležitostí a tak dále. Eh, když se podíváme, že tady klesá poptávka, eh, klesá eh, úroveň vzdělávání, klesá nabídka práce, nebudeme mít žádnou přítomnost a nebudeme mít žádnou budoucnost ani hospodářskou, nezohledníme-li sociální rozměr. Proto se domnívám, paní předsedkyně, že bychom mohli naprosto podpořit Hmm, pak, když to dělá problém některým politickým skupinám, tak prostě snažit se hledět, najít co možná nejflexibilněji řešení pro řešení skutečnosti. Van Rampuj neřekl ani jedno jediné slovo k sociálnímu rozměru, ani jedno slůvkou k mládeži a nezaměstnanosti mládeže. Jak je to možné, že je tady takovýto způsob prezentace problému? Přece my nemůžeme propást naši příležitost jako výbor pro zaměstnanost a proto chci žádat naše kolegy, kteří jsou poněkud více napravo právo v politickém kontextu, aby se snažili k nám připojit a abychom nalezli kompromisy. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji, paní Jaslověcká. Paní... Děkuji, paní předsedkyně. Paní předsedkyně, Velmi si vážím vašich zkušeností a vaší práce. Já jsem si naprosto dobře vědomá zkušenosti, že v posledním legislativním období jste byla předsedkyní v hospodářském výboru a proto lépe chápu vaše stanovisko, protože zejména v krizových dobách se nám předkládají nové nástroje, které by měly být reálné, aby umožnili společnostem lépe krize vyřešit. Ale jsem eh, poněkud zneklidněná způsobem, jakým se vede diskuze k tomuto problému. Jak řekl pan Urry a pan Serkas, je to nesmírně perspektivní složka pro Evropu i pro příští generace. Bude hrát rozhodující roli právě toto téma. A proto bychom neměli s tímto tématem nakládat tímto způsobem. Měli bychom vést rozsáhlou, hlubokou diskusi a zmínit se o veškerých aspektech, které zde hrají svou roli. Vše, co nyní navrhujeme, pro naše právní akta může podlehnout pokušení, eh, že třeba uvažujeme také z hlediska volební taktiky. Ale myslím si, že by to mohlo přinést dlouhodobé škody naší společnosti. Proto se domnívám, že můj dokument z vlastní iniciativy, ten Social Impact dokument, eh, tam jsem představila určité návrhy, které by mohly eh, být stimuly pro členské státy, jak aktivně ji zohlednit občany v našich společnostech na pracovním trhu tento sociální investiční pakt neslouží jenom k rozšíření nejrůznějších prvků, ale zdá se, že mé vlastní návrhy v tomto kontextu nejsou dostatečně věrohodné. Já bych ráda podpořila to, co řekli kolegové Ury a Sarkas. Chci skutečně požádat o to, aby z kompromisního návrhu G vypadlo mé jméno, protože to už vůbec neodpovídá mému původnímu návrhu. Děkuji mnohokrát. Děkuji. A nyní paní Markin. Thank you. Děkuji. Děkuji vám já pravděpodobně zopakuji slova svých kolegů, protože ten spěch nám velice znesnadnil situaci. Jestliže jsme chtěli dospět ke kompromisům a tak, jak řekl pan Ory, my opravdu musíme zapojit eh, eh, sociální rozměr do naší práce to eh, požadují občané, ale nejsou občané pouze v ulicích. Před týdnem eh, byl pan komisař Andor v Dublinu na konferenci a celá eh, řada lidí se ho právě ptalo na sociální dimenzi a pan komisař jim řekl, že e, to pojednáme trošku jinak a právě proto máme také občané na, občany na ulicích a v našem výboru hodláme předkládat návrhy, které mohou získat podporu v ekonu a my musíme také posunout hranice, ale otázka je, kam až je posuneme. My nesmíme zajít asi příliš daleko, ale my jsme výborem pro zaměstnanost a sociální záležitosti. Nyní se chci vyjádřit k jednotlivým návrhům. Jsem velice spokojena s tím, že jsme eh, rozdělili kompetence, za co zodpovídají členské státy a také EU. To zlepšilo text a já osobně se domnívám, že také sociální a E- hospodářské řízení a zpráva musí být paralelní a také zelená karta, to je zajímavý nápad. V některých členských e, státech e, se tak nedbá na smlouvy, ale já si myslím, že smlouvy musí být respektovány a také Eh, to, že u nás například jsou smlouvy, procházejí referendem. Právě proto já jsem opatrná vzhledem k novým smlouvám, ale myslím si, že pro tento nový návrh bychom novou smlouvu potřebovali. Eh, já bych úplně s tím novým návrhem Eh, nechci říci, že bych s ním úplně nesouhlasila, ale myslím si, že bychom také tady měli hovořit o bezpečnosti práce. Pokud se týče inspektora práce, to je nový nápad, ale nevíme, jak by to fungovalo. Já jsem automaticky si pomyslela například na agenturní pracovníky, protože eh, agenturní pracovníci jsou velice složitou záležitostí a možná, že právě inspektor pro zaměstnanost by zde mohl být eh, nápomocný, eh, protože hodně těchto případů agenturních pracovníků skončilo u soudu. Myslím si, že tento inspektor není špatný nápad. A když hovoříme o slušných mzdách a také o prevenci chudoby a tak dále, tak já si myslím, že my potřebujeme jakýsi stabilizátor v rámci ekonomiky, eh, protože my nemůžeme stále hovořit pouze o konkurenceschopnosti hospodářství, musíme také hovořit a zdůrazňovat stabilizační mechanismy ekonomik. A to by mělo být zapracováno do zprávy. Děkuji. Merci, monsieur Beignon. Děkujeme pan Benio a pan Tomáš Mann. Yes, um, the, the, the library... Děkuji. Tento inspektor práce to uh, si myslím, že není špatný nápad. Myslím si, že my takovéhoto inspektora v Spojeném království nemáme. Máme inspektora pro bezpečnost práce a tak dále. A když pracujete s členskými státy, tak zjistíte, že členské státy mají různé systémy a struktury, takže by je velice těžké e, stanovit a ustanovit tedy nové orgány a úřady. Já vám děkuji za zapracování mnohých mých návrhů do kompromisních návrhů, i to mě potěšilo, ale já vím, že kolegyně Mariam hovořila o minimálním mzdě, ale já s tím mám jistý problém. Já totiž nevím, co to v této souvislosti znamená. To by mohlo znamenat hodně. E, například to, čeho se obával pan Ory, že by to mohl být jednotný průměrný příjem po celé EU, ale to by absolutně nešlo. Já si myslím, že takto to myšleno nebylo. Ale co by to také mohlo znamenat, to by také mohlo znamenat to, že budeme motivovat členské státy, aby si stanovili svou vlastní metodologii pro stanovování minimální mzdy. A to bychom nemohli napadnout. Ale mezi tím někde bychom mohli mít takový vzoreček, který, ze kterého by potom vycházely jednotlivé členské státy. To znamená, že by se například řeklo, že když Eh, vy násobíte eh, minimální příjem počtem obyvatel, tak to vlastně přesáhne váš eh, národní důchod. Takže my si přesně musíme uvědomit, co to znamená. Je to minimální průměr na jednoho nebo na manžele, včetně dětí a jak to vlastně je my, když počítáme minimální příjem pro eh, rodinu eh, v spolkovém království, tak to většinou vyjde výš, eh, vyjde větší částka, než kterou dostává potom průměrně vzdělaný člověk. Já tedy v této souvislosti nevím, co tento pojem průměrná mzda znamená. A já si myslím, že na tuto otázku nejdřív musíme odpovědět. Děkuji. Sí, Děkujeme pan Tomáš Mann a poté paní Lambert. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Náležím oběma výborům, Employ jako místo předseda a také jsem ve výboru Econ. To znamená, mohu říci, že oba postoje obou výborů znám poměrně dobře již mnoho let. Aleksandr Sarkas má pravdu, musíme skutečně se snažit nalézt rovnováhu, ale skutečnost nám to nedělá zrovna jednoduché. Alejandro je ze Španělska. Ve Španělsku zase vyšli lidé do ulic. Já jsem hovořil ze Španěly, kteří žijí v Německu a oni mi ještě jednou vysvětlovali, proč je tak obtížné říci, snižovat musíme tolik snižovat, že už prostě nic nezbyde, ale na druhé straně potřebujeme to, potřebujeme fiskální unii. Snažili jsme se eh, nalézt kompromis fiskální unii na jedné straně a naše iniciativa růstu na druhé straně a sloučit to dohromady. A jistě to bude téma, ke kterému mm, dojde i zítra. Já jsem zrovna včera hovořil z řeky. Zítra bude v Atenách Angela Merkelová. A pak, když poselství bude znít, pokoušeli jsme se eh, znemožnit akci jenom proto, že jsme jenom protestovali, no tak to přece nebude žádné poselství. Otázka přeci je, do jaké míry nesete i vy vlastní odpovědnost, Alejandro, aby to bylo jasné, že nejenom prostě my musíme šetřit, šetřit, ale musíme mít základ pro to, abychom mohli investovat do budoucnosti. To znamená, ne, mysleli jsme to dobře, ale mysleli jsme to správně, mysleli jsme to tak, abychom měli společnou perspektivu a podařili se nám to vysvětlit lidem, bude to jistě správná cesta. Eh, my jsme zrovna na našem výboru eh, měli veliký kooperativní duch a eh, přeci jsme se pokoušeli u Ole Kristeseho vlastně předložit určité návrhy, na kterých jsme se domluvili, když šlo o, o flexibilní pracovní dobu. Hmm, máme tady rozdíly mezi sebou, ale dospějeme-li k společné vůli, jistě se nám něčeho podaří. Co se týče minimální mzdy, my říkáme, že chceme mít určitou minimální spodní hranici, ale to není totež jako minimální mzda. Musíme se podívat na to, jak to funguje také v regionech. Přitom je to rozdílné. E, a snažit se to předepsat legislativou je špatná cesta. Musíme ale lidem poskytnout šanci, aby přežili to znamená, musí tady být určitá spravedlivost a potřebujeme tedy veškeré nuance pro to, abychom zapojili sociální partnery. Bude-li klíčovým poselstvím říci, nechceme vás nechat osamocení, chceme mít fond pro sociální začleňování, nikdy vás nenecháme osamocené aby se potom říkalo, že jste lidé ztracené generace. Nikoliv, to není přeci tématem. Chceme obojí svést dohromady. Možná, že je to právě to, co potřebujeme. Eh, co se týče hospodářské a měnové unie, pak budeme mít takovou unii, která bude mít sociálně integrativní faktor, rozměr sociálního rozměru nikoliv jenom jako přívěšek. Podaří-li se nám to, budeme mít velice dobrý dokument. Děkuji vám, paní předsedkyně. Eh, merci, Madame Lambert. Děkujeme, paní Lambert, a poté Tomas Mann. Děkuji. Nechci k tomu moc připomínek uvádět. To je pan kolega Moráz, který je do toho zapojen, který se podílel na kompromise. Možná bych mohla pomoci v té otázce minimální mzdy. My jsme tam již odvedli veliký kus práce. My v podstatě, my ve Velké Británii máme minimální mzdu, máme v podstatě národní minimální mzdu zavedenou pro pracující. Má určitě je tam i určitá možnost um, půjček pro ty, který nespadají do to, těchto systémů zaměstnaneckých. Čili samozřejmě, že v některých členských státech je ta situace jiná než v jiných členských státech, nedosahují těch eh, hodnot, ke kterým se zavázali. Máme zde určitá doporučení pro pracovní trhy, a tak dále. To znamená, měl by to být adekvátní minimální příjem, který by umožnil člověku žít důstojný život. V Evropské unii vidíme mm, různé eh, situace vidíme to, že některý lidé, kteří klesnou v těchto příjmech pod určitou hodnotu, se již nemohou vrátit do toho normálního chodu života. To je zásadní, to nás musí zajímat. Čili důležitost těchto kritérií v rámci celého tohoto balíku, o, který se týká hospodářské měnové unie, ať už se nám to líbí či nelíbí. Členské státy prostě mají určitou odpovědnost. Ovšem sociální dimenze, sociální rozměr je zásadní podle mého názoru. Pokud eh, budeme uvažovat o legislativě v tomto ohledu, musíme tam mít sociální rozměr, protože adekvátní sociální ochrana v celé EU, to je zásadní. Všichni my pracující v těch přeshraničních situacích, to je důležitá oblast. Čili my, ano, my se tomu ještě budeme věnovat, předložíme návrh v tomto ohledu. Těší nás to, že body, o kterých jsme se zmínili, indikátory, ukazatele, kvalita života a tak dále to um, je nad rámec toho, co jsme udělali v oblasti HDP, dohody s RIA, to je velice důležité, proto nás těší, že se to odrazilo i v kompromisních návrzích. Děkujeme. Děkujeme, říká paní předsedkyně Tomas Handel a poté paní Bauerová. U některých příspěvků jsem opravdu začal téměř vařit. Já chci nyní říci, že jeden důležitý evropský pisovatel jednou řekl, že e, namísto toho, aby odstraňoval pochybnosti, takže raději mlčel tak, aby vypadal jako moudrý. Jak se někdy hovoří také o průměrné mzdě. Já totiž také chci připomenout, že to co se objevuje v návrhu zprávy paní předsedkyně a sice formulace 60% příslušného národního průměru, že to bylo schváleno v roce 2009 v tomto parlamentu ve zprávě Cimer. Nikdy se nehovořilo o jednotné evropské mzdě, o tom nikdo nehovoří. Vždy se to musí přizpůsobit vnitrostátní situaci. A to bylo také již promyšlené. To není vůbec nic, co bychom si vycucali z prstu. Vychází se z kritérií OECD, kdy eh, co znamená chudoba a kdy začíná chudoba. To je 60% vnitrostátní mzdy. Když to chceme všechno hodit pod stůl a chceme začít diskutovat od počátku, tak chci upozornit, upozornit na to, že v těchto brutálních časech úspor bychom měli mít na paměti, že v, mo, v tomto momentě ztrácí Evropa souhlas občanů, protože občané mají pocit, že už nemají budoucnost, dobrou budoucnost v Evropě. A právě proto, když budeme hovořit o budoucí situaci v Evropě, pak náš výbor by měl přemýšlet o tom, jaká kritéria my předložíme, tak abychom dali sociální Evropě, o které se stále hovoří, příslušné základy. K tomu patří také minimální mzda. Sociální společnost a také Evropský parlament musí přemýšlet o tom, aby prostě práce nebyla příliš levná. A jestliže dva státy mají takovéto úpravy, tak bychom o tom mohli přemýšlet, i když víme, že zrovna nám nebude výbor ekontleskat, Ale tady jde o to, jak přispějeme k diskusi Evropského parlamentu. Jedna věc nejde. Nejde, abychom stále požadovali požadovali subsidiaritu tehdy, když se nám to nehodí, pane kolego Ery. Ale potom, když bychom si to zase e, přáli, tak potom budeme volat e, otázka evropských pracovních standardů, to je dobrá věc. O tom také hovoří tato zpráva. Z Stejně je tady dále, další, jsou tady další dobré aspekty. Jestliže Evropa ztratí podporu lidí, jestliže občané budou mít ten dojem, že ti tam nahoře, a k tomu patříme i my, nepřemýšlí o zájmech lidí, potom vlastně přijde Evropa od jakoukoliv podporu. A tak daleko bychom se neměli dostat. Paní Edith Bauer? Paní Bauer, prosím.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 a véleményt képviselem, hogy to, to by mohlo být eh, za určitých situací klíčovým faktorem. Ovšem, domnívám se, jelikož znám zprávu kolegyně Tesen, domnívám se, že toto téma by si zasloužilo samostatnou zprávu, a ne pouze stát se příběžkem jiného textu a my víme, k čemu do, došlo eh, nebo jak dopadl tento text v příslušném výboru. Osobně si myslím, že bychom měli věnovat určitý čas tomuto tématu, nesmíme podcenit význam tohoto tématu, pokud nebudeme souhlasit s určitým zněním, formulacemi v tom hlavním textu. Ať už se nám to líbí či nikoliv, musíme vzít potaz naše vlastní kompetence, které vyplývají z Lisabonské smlouvy a rovněž eh, pro co zde máme k dispozici právní základ. Jistě by bylo užitečné a dobré stanovit kvantitativní pravidla pro všechny oblasti. Ovšem, když tam eh, stanovíme 75% hranici, jakožto zaměstnanost eh, lidí v pracujícím věku, podle mého názoru by bylo nemožné to realizovat. Podle mého názoru, pokud bychom tako, s takovým zákonem přišli, tak by to nemělo žádný smysl. Minimální mzda. To je věc, kterou musíme ještě projednat, musíme řešit. Rozdíly v příjmech jsou ovšem tak obrovské, rozdíly v systémech sociálního zabezpečení se tak liší, že bude obtížné reagovat na tuto problematiku harmonizovaným způsobem na evropské úrovni. Rovněž by bylo obtížné vynutit eh, nějakou jednotnou dávku v nezaměstnanosti celoevropského charakteru. To by byl umělý zásah do přirozeného chodu věcí. Podobný zásah jsme viděli, podobné záměry v oblasti mateřského příspěvku, všem systémy sociálního zabezpečení se tak liší, že je obtížné při s unifikovaným řešením v jednoduchých situacích a to už nehovořím mm, to opravdu v těchto obtížných situacích podobných problematice, kterou řešíme, si vůbec nedovedu představit. Dohodli jsme se na mnoha kompromisních návrzích, mnoho z nich bude, o nich budeme zítra hlasovat Je zde ještě několik jiných témat, ve kterých se naše stanoviska liší s ohledem na možná řešení. Pamatuji si správně, že v tom předchozím volebním období paní Jean Lambert se na to pamatuje, jsme se snažili o vytvoření legislativního textu, kterým by se vytvořil nějaký koordinační orgán či inspektor práce, nějaký inspektorát. Zatím jsme v tom období nehovořili o evropském inspektorovi práce. My jsme tenkrát nebyli schopni vytvořit ani nějaký koordinační orgán. Vím, že situace je dneska jiná, ovšem vůle zde není ani právní základ, proto bychom měli zůstat realističtí. a přijít s opatřeními, která by mohla být implementována, která jsou proveditelná a naopak zamezit situaci, kde příslušný výbor bude hlasovat proti stanovisku jako celku, který by považoval za neadekvátní a který v podstatě neřeší dostatečně danou problematiku. Paní Irš má slovo. Děkuji, paní předsedkyně když naslouchám diskusi, pak tady slyším propast mezi úsporami a na druhé straně růstem a investicím. Já se domnívám, že kolegové toto zažívají také ve svých volebních okrcích. Já také chápu, že ve Španělsku vyjdou lidé do ulic a nerozumí těmto velkým úsporám. Na druhé straně jsem v Německu konfrontována s tím, že se říká, ale pane bože, my tady musíme vynakládat tolik a také u nás v Německu se přitom šetří. A já se domnívám, že tady musí vládnout kontrola. Já chápu oba, obě dvě strany, ale naší největší chybou ve když bychom se nechali zatáhnout do tohoto černobílého vidění. Musí to být kombinace obou, jinak to nepůjde. Nejenom Evropský parlament a ale speciální, speciálně tento výbor má možnost a schopnost ukázat zlatou střední cestu. Já se domnívám, že je škoda, že slovo sociální rozměr se téměř stalo e, bojovou parolou. Tento pojem je některými úplně odmítán, jiní jsou úplně pro, ale já se domnívám, že my musíme na veřejnosti diskutovat o tom, že existují sociální opatření, která jsou smysluplná a trvale udržitelná, což jsou například také záruky pro mládež, ale pak existují také jiná opatření, která nejsou užitečná, která se například dělají v rámci volebních kampaní a já se domnívám, že toto malování na černobíle je ten největší problém v současné době. A právě proto bychom se měli spíše soustředit na slova trvalá udržitelnost a perspektivnost. Otázka minimální mzdy, o které se stále hovoří, takže minimální příjem e, to je obecně, to jsou obecně peníze, které máme k dispozici neboť my máme u nás sociální systémy, které dávají lidem k dispozici minimální příjem. A potom se můžeme samozřejmě přijít o tom, zdali má existovat prů minimální mzda, ale aby existoval minimální příjem eh, k zabezpečení existence, tak na to bychom se měli soustředit a to je věc, která musí existovat mezi našimi hodnotami. Děkuji. Paní Cipel? Paní Zíbel. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem se vlastně nechtěla přihlásit o slovo, ale některé příspěvky e, zněly tak, že si připadám tak, že snad nejsem ve výboru pro sociální záležitosti. Ale o sociálních záležitostech diskutujeme již dlouho. Ale jestliže si myslíme, že u definicí musíme začít znovu a že si na to musíme nechat čas, to není pravda, neboť my už čas nemáme. Ani naši občané nemají čas eh, na to, abychom začali opravdu od počátku z diskusí, zdali chceme sociální rozměr v EU. Občané očekávají odpovědět na to, jak bude vypadat jejich budoucnost a také občané mají úplně jiné problémy. Nejde totiž o to, zdali Řecko zaplatí veškeré své dluhy samo, anebo zdali bude platit Německo. My tady zažíváme, že lidé jak v Německu, tak i v Řecku, i v jiných zemích mají společný problém problém, na který nedokážeme nyní odpovědět, neboť existují také lidé, ti, kteří nedokáží vyžít ze svého důchodu, a nebo také jsou tady lidé, kteří celou dobu pracují, ale nedokáží si za 40-hodinový pracovní týden vydělat tolik, aby z toho dokázali žít. A to je skandál. To je celkově skandál, které, především pro země, které se označují za bohaté země. A já si myslím, že v našem výboru pro zaměstnanost a sociální záležitosti musíme rychle dospět k odpovědi a nesmíme další léta diskutovat o tom, jak jaký příjem musí mít člověk eh, pro eh, své živobytí. Já se domnívám, že my nemáme nyní žádný čas a musíme pracovat a postupovat daleko rychleji. Děkujeme, paní Esaja. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Velice stručně. Já nejsem spokojená s tímto postupem, nejsem spokojená ani se způsobem, který jsme uplatnili při přípravě tohoto stanoviska. Netěší mě to. V podstatě jsme nerespektovali pravidla, která jsme si stanovili. Proto se ptám, zda budeme postupovat v tomto postupu, v, tomto, v této proceduře i u jiných zpráv tímto způsobem. Souhlasím s paní Bauerovou. Pokud bychom byli trochu umírněnější v této zprávě, mohli jsme zahrnout eh, naše názory do mohli bychom zahrnout naše názory do finálního textu, protože podle mého názoru naše stanoviska jsou extrémní a pro ty nezískáme podporu. Myslím si, že to opravdu je selháním našeho postupu. Děkuji za tuto bohatou rozprávu, říká paní předsedkyně. Hmm, to je, myslím, legitimní takového tématu, kterému se věnujeme několik slov, k proceduře, k postupu, k hm, tomu, jak jsme se mohli zapojit do této rozprávy. Všichni jsme si vědomí toho, že ten míč Eh, této rozpravy, který vykopl pan Herman Rompuy, je v podstatě na straně rady a my v Evropském parlamentu My v podstatě nejsme v té první linii celé rozpravy, která proběhne v prosinci na radě. Na různých úrovních eh, v různých případech se Evropský parlament rozhodl a já si myslím, že to je legitimní rozhodnutí, že bylo důležité a je důležité, aby se parlament vyjádřil jakožto parlament předtím, než tato hlavní rozprava proběhne v prosinci na radě. Ráda se tomu bude věnovat na základě práce, která zde proběhla bez ohledu na nás, způsobem, který je na nás nezávislý. My jsme to i ve stavu Unie slyšeli od pana Barosa. Slyšeli jsme jeho stanovisko k tomuto tématu, to, co on považuje za určitou cestovní mapu do budoucna v tomto směru a my zde máme ten dokument pana pan Rompoje, má to čtyři, čtyři části, nevěnuje se to ovšem sociální záležitosti. Je to v podstatě takový základ pro rozpravu, která je čeká v prosinci. A my všichni, pan minister Vesteveler i některý, s některými členskými státy vedl rozpravu v tomto ohledu paralelně. Samozřejmě, že my tomu, čemu se věnujeme, to je jak v tomto kontextu naše obavy, které my máme, náš výbor EMPL, který, kterým se věnujeme každodenně, které jsou našimi obavami a my velice často dosahujeme koncenzu v těchto oblastech. To znamená, otázka zní, jakým způsobem bychom mohli tyto obavy eh, nastolit v rámci rozpravy, která probíhá. Žijeme v Unii, a to vám připomínám, která je ekonomickou unii trhu. To je v podstatě páteř celého systému hospodářské politiky, která je naší politikou. Je to sociální tržní ekonomika. V právním kontextu jedním z posledních eh, velkých eh, eh, úspěchů, které jsme dosáhli, je charta základních práv, ve které je obsažena sociální dimenze zásadním způsobem a zároveň revize Lisabonské smlouvy, která se týká článku 9, a my to opakujeme neustále, která z té sociální záležitosti tvoří určitou transversální problematiku. Čili my v podstatě reagujeme, přicházíme s naším stanoviskem v tomto kontextu, ve kterém hlavními výzvami je určitá druhá generace Evropské hospodářské měnové unie. To znamená, na jedné straně je to ekonomika, na druhé straně měnová záležitost. Ovšem to, co jsme realizovali, když jsme přijali euro, když jsme realizovali Maastrichtskou smlouvu, když jsme realizovali, implementovali nástroje Evropské hospodářské měnové unie, tak tam v podstatě byla ta rovnováha kterou jsme chtěli vždycky zachovat. To znamená 121, 128 tyto články, to znamená zaměstnanecká politika, to ovšem nebylo dostatečné a pokud my, jakožto EMPL, k tomu, se k tomu nevyjádříme, to znamená, je to určitá nerovnováha, která nás trápí a v podstatě pod tlakem velkých subjektů, velkých hráčů, jakými jsou například finanční trhy, které v podstatě vedou tuto nebo jsou pionýry v této problematice. A já s vámi souhlasím stoprocentně, paní Bauerová, Někteří z nás si na to pamatují, když jsme přišli s touto iniciativou. Ta reakce Evropského parlamentu k dokumentu pana Van Rompuy byla taková, že jsme požadovali naši vlastní zprávu. My jsme mm, to chtěli, všem výbor Ekon eh, a s tím nesouhlasil. Konference předsedů s tím nesouhlasila. Ovšem to znamená, že nedošlo k té posílené spolupráci, pouze výbor pro ústavní záležitosti měl možnost postupovat tímto způsobem. Čili my v podstatě jsme nebyli tím hlavním hráčem, který by mohl definovat naše vlastní nástroje, náš vlastní harmonogram, časový plán. My jsme se museli přizpůsobit tomu, co již prostě na stole bylo neznamenalo to, že jsme prostě byli někde na chvostu. To ne. My jsme prostě využili toho prostoru alespoň pro užitečné stanovisko. Proto se zítra odpoledne sejdu s paní Tysen, tak aby alespoň to hlasování, které proběhlo, aby, aby jsme prostě měli možnost vzít v potaz ty obavy, které zazněly například pana Dory, uh, eh, Oriho návrhy, které by paní Tysonová mohla zahrnout do své zprávy. Já jsem již měla možnost s ní o tom diskutovat, podobně jako pan uh, eh, Tomas Mann. Já funguji v obou těchto výborech a vím, že jsou zde určité body, které paní Tysenová velice ráda přijme, tak abychom vyrovnali trošku celý návrh. Ta diskuze zatím je otevřená, já nevím. Um, do jaké míry s tím bude souhlasit, uvidíme další obavy, které se někteří z nás zmínili, zda ty sociální práva, po kterých voláme, zda jsou to sociální práva na celoevropské úrovni, zda teda, abychom to jaksi zjednodušili, budeme trvat na minimálním mzdě celé EU. Ovšem paní Harkinová velice správně zdůraznila to, že v kompromisním návrhu k úvodnímu ustanovení G a k doporučení 1 děláme rozdíl mezi tím, co by měla být politika Evropské unie v tomto ohledu a to, co se týká, co vyplývá z Lisabonské smlouvy, to znamená určitým doplňkem paralelní akce, která, řekněme, by mohla podpořit to, co se děje na evropské úrovni, ale co zároveň vyplývá z kompetenci členských států, včetně otázek mzdy. Já jsem nikdy neslyšela, aby někdo navrhoval jedinou minimální vzdu pro celou Evropskou unii, čili to není to, na čem trváme. To, mm, pokud bychom na tom trvali, tak zapomínáme na ty jednotlivosti, na ty podrobnosti jednotlivých zemí. Ovšem, Evropská rada hovořila o těch 60% minimální mzdy, eh, jakožto o referenčním rámci, pan Handel o tom hovořil. Ráda bych obrátila vaši pozornost na ten kompromisní návrh, který hovoří v tomto ohledu o tom, nebo formuluje to sice komplexně, ovšem nehovoří se zde o minimální mzdě, o konkrétně o minimální mzdě. To, co zde navrhujeme v tom kompromisním návrhu, v tom bloku, který zahrnuje i kompetence členských států, to znamená takovou minima, takový minimální příjem, který by zamezil chudobě, přestože člověk pracuje. Paní Barová, vy jste o tom hovořila, to v podstatě neodpovídá té realitě, tomu, o čem budeme hovořit zítra. Doufám, že v tom ještě dosáhneme určitého pokroku. Paní Rkenová, a já doufám, že si někteří spolupracovníci na to vzpomínají. Ta Historie zelené karty, ona nechce měnit smlouvu, ona hovoří, že to je otázka, která je v její zemi velice obtížná. Já prosím vás si ujistit o tom, že u mě v mé zemi je situace podobná. Pan Barroso dokonce bez své zprávy o stavu Unie sám řekl, že možnost okamžité revize smlouvy nebo podmínky pro to, aby jsme okamžitě um, revidovali smlouvu, mm, nenazráli. A to je, myslím, konsensem, který vyplývá z jednání všech, člensk- všech eh, politických skupin. Jeden z těch návrhů, se kterým jsem přišla, připomíná to, jak v těch důležitých doménách eh, zatím ještě potenciál, celkový potenciál Lisabonské smlouvy nebyl využit, čili tam bychom ještě mohli pokročit. Je, pra, je ovšem pravda, že ta diskuze, která proběhne před prosincem, my samozřejmě víme, že se prostě všechno bude muset projednat, bude, všechno bude své. Pokud my přijdeme s nějakým návrhem, který prostě by měl zaznít podle našeho názoru, tak nyní je čas to nastolit. Z toho důvodu doufám, přijdeme s těmito návrhy. Za nás, za všechny. Paní Jesaja, Poslední věc. Postup, ta procedura. Bohužel. Většina pozměňovacích návrhů, které byly předloženy, předložili stínoví zpravodajové. Kromě sedmi pozměňovacích návrhů, které předložila paní Jaslověcka, a dvanáct, které se předložila vy osobně. Na schůzce se stínovými zpravodaji jsme vzali v potaz tuto situaci, tak aby odpovědní za skupiny mohli vzít v potaz pozměňovací návrhy, které předložili jednotliví členové výboru. Pan Čerkas, Cerkas například přebral některé návrhy pana Priota, paní Jaslověcka, společně s panem Orim rovněž integrovali do svých návrhů některé z těchto věcí vaše návrhy ovšem jsou takového specifického charakteru, protože ty, které z vašich návrhů, ty, které nebyly pokryty jinými návrhy, budou zaintegrovány na náš hlasovací seznam a některé naopak byly explicitně zakomponovány do kompromisu. Vím, že ten postup nebyl ideální, ovšem doufám, že kolektivně, společně Mm, se zavážeme k tomu, že to nebudeme považovat za precedens, spíše za výjimku. Omlouvám se, cítím se do velké míry odpovědna za ten postup, ovšem doufám, že přesto budeme mít hlasování, které umožní našemu výboru přijmout stanovisko, které bude odpovídat našim výzvám a zároveň budeme schopni ovlivnit debatu, která proběhne ve výboru Econ že oblivníme paní Tysen, která je ochotná nám naslouchat. Děkuji vám za kvalitní rozprávu, která proběhla, včetně přípravy kompromisní návrhu. A ještě jednou připomínám, že budeme hlasovat zítra, abychom dodrželi harmonogram Evropského parlamentu a především ten, který stanovil výbor Ekon. A nyní se dostáváme k bodu číslo 6 to je zpráva paní Blinkevičute. Jsou to kompromisní návrhy, které se týkají programu Erasmus pro všechny. Paní zpravodajko, máte slovo. Ačiū, ponia pirmininkė. E, pirmiausia. Děkuji mnohokrát. Krásné odpoledne. Nejprve dovolte, abych poděkovala všem stínovým zpravodajům a všem spolupracovníkům z politických skupin, s nimiž jsme se sešli a s nimiž jsme velice intenzivně spolupracovali a snažili jsme se najít kompromisní řešení v řadě otázek. Vypracovali jsme 34 kompromisních pozměňovacích návrhů, pokoušeli jsme se zohlednit připomínky všech kolegů a ráda bych vám připomněla, že se jednalo o stínové zpravodaje všech politických skupin, to znamená, že do toho byly skutečně zapojeny všechny politické skupiny. Dnes bych chtěla hovořit o pozměňovacím návrhu, který přeložil pan Martin Gáler a který navrhl eh, určité nové záležitosti týkajících se programů, výměných programů starších aktivních občanů. Já velice podporuji tuto ideu. Jedná se o posílení tohoto aspektu přístupu starších občanů eh, k celoživotnímu učení se a e, proto jsem navrhla nový podprogram, to je pozměňovací návrh, který hovoří především o starších aktivních občanech a jejich zapojení. Domníváme se, že toto je nesmírně záležitá věc, která si zaslouží naší podporu. Podpořit starší občany v jejich aktivitách, zejména dnes, kdy vidíme Eh, jaké problémy sebou nese stárnutí populace. A také ještě pozměňovací návrh, kterém se zmíním podrobněji. Jedná se o učení se a odborné kvalifikaci dospělých osob. Hovořili jsme totiž o jejich věku, o věku dospělých, eh, kteří by mohli být zapojeni do ještě dalších odborných kvalifikací. Jedná se o to, aby tady byly zapojeny veškeré členské státy. Určité země tady mají 17, jiné 16, jiné více let. Kompromisní návrh byl 64 let, to znamená program týkající se pro osoby, které si mohou zapojit do věku 64 let. Jedná se tedy o to, aby tady existoval přístup k programům a také umožnění přístupu k osobám, kterým je více než 64 let, abychom jim umožnili učení se skutečně během celého života a nikoliv pouze do tohoto věku. Eh, mohli bychom tady dát možná nějakou nějakou minimální hranici. To byl také předmět našich rozhovorů a se stínovými zpravodaji jsme řekli, že však není zapotřeba mít tady jakékoliv meze protože členské státy mají již své osvědčené postupy a své zkušenosti a jedná se o to, aby všichni byli flexibilní a aby zohledňovali specifická kritéria ve svých jednotlivých respektivních státech. Co do dalších kompromisních návrhů? Souhlasíme s tím, co bylo navrženo. Dovolte, abych poděkovala všem kolegům za jejich podporu. Doména mladých lidí eh, mohla být také vylepšena základ, na základě příspěvu, příspěvků dalších kolegů. Eh, potom tady došlo k návrhu zlepšit přístup progra, přístup k programům pro um, osoby se specifickými potížemi. Tady se jedná o další závažné téma pro náš výbor. Je to velmi příhodný pozměňovací návrh. Stínový zpravodové všech politických skupin rovněž diskutovali o otázkách souvisejících s rozpočtem pro tyto programy. Začlenili jsme do kompromisního návrhu také návrh týkající se nejrůznějších sektorů a jejich financování, které by nemělo být nižší, než jaké bylo doposud občas. Jsme navrhli lehké navýšení těchto programů a řekli jsme stínovým zpravodajům, že musíme být nesmírně aktivní neměli bychom ponechat finanční aspekt pouze Evropské komisi. Chtěla jsem poděkat všem stínovým zpravodajům. Bylo pro mě obrovským potěšením s nimi spolupracovat a doufám, že zítra budeme moci dobře hlasovat a děkuji vám již předem za vaši podporu. Děkuji mnohokrát. Pan Bak se chtěl chopit slova. Promiňte, neviděla jsem vás, prosím, máte slovo. Merci, madame la Děkuji vám, paní předsedkyně. Rád bych nejdříve omluvit kolegu Kaslera, který bohužel nemůže být dnes přítomen a on mě požádal, abych přednesl jeho stanovisko. Nejdříve chce poděkovat zpravodajce a také děkuje za dobrou spolupráci. Já jsem přesvědčen, že společně se nám podařilo předložit dobré kompromisní pozměňovací návrhy, které stanoví základy pro celoživotní vzdělávání v Evropě. Také děkuji za to, že byly schváleny mé návrhy na podporu seniorů. Bývalo by bylo nesmyslné hovořit o celoživotní eh, vzdělávání, aniž by toto vzdělávání bylo garantováno v průběhu celého života. Dále se domnívám, že je důležité, aby Evropský parlament se zaměřil na seniory právě v roce seniorů a v době solidarity mezi generacemi. My jsme také pro posílení vzdělávání dospělých formou Erasmu pro všechny všechny. Eh, navržené, navržené zvýšení rozpočtu o 8% je dobrý příklad. Já bych chtěl také eh, se zmínit o jednom pozměňovacím návrhu, který se týká názvu my všichni si musíme uvědomit, že Erasmus pro všechny nemůže být víc než pracovní název. Jeho úmysl je eh, jinak zaměřen, protože je toto zaměřeno především na akademickou obec a také známost tohoto názvu není široká mezi veřejným. Já vím, že existují návrhy na změnu názvu a já jsem Chci eh, zde navrhnout dva návrhy názvu a to by měl být Generace pro Evropu a já také, e, to e, je zastřešující název a jde o to, abychom také podpořili evropské povědomí bez hranic a tento název za třetí není anglicismem, ale je to polyglot. Dá se také dobře přeložit do všech evropských jazyků a za čtvrté, v posledních dnech jsem dostal hodně dopisů od občanů a od svazů a také jsem dostal reakci z Evropské rady, která podporuje tento název. To jsou tedy čtyři dobré důvody pro změnu názvu a právě proto žádám vás o podporu tohoto změněného názvu Generace pro Evropu. Eh, merci, Madame Oli. Děkuji vám mnohokrát, paní Oli. Karima Deli. Karima Deli. Merci, madame la présidente. Děkuji vám mnohokrát, paní předsedkyně. Děkuji také paní zpravodajce za její zprávu. Domnívám se, že náš výbor by měl zdůraznit zejména skutečnost, že Erasmus by v žádném případě neměl být ohrožen škrty v rozpočtu. Rozhodně nemůžeme uh, Eh, připustit, aby Erasmus byl nějakým způsobem ohrožen. Erasmus pro všechny ve své definici má nový rozměr. Je to program otevřený všem Evropanům, ale jde daleko dále nezávisle na jejich kvalifikaci. Je to tudíž tuto možnost otevřená všem moci se vzdělávat v jiné zemi Evropské unie, ale především zpráva, ten signál, který by měl vzejít z našeho výboru, by bylo usmířit Evropu. A dnes, když se podíváme na Evropu eh, a vidíme, že pouze 1% rozpočtu je věnováno této akci, to tedy jsme zvědaví, co z toho vzejde dnes neboť tento program má být otevřený všem, budeme potřebovat navýšení rozpočtu a proto já bych ráda trvala na tom, aby studenti v profesionálním vzdělávání, ale zejména také studenti pocházející z velice skromných rodin, protože v minulosti se Erasmus často v určitých státech eh, věnoval spíše elitám. Byli to eh, absolventi, úspěšní absolventi určitých škol, určitých elitních univerzit často. Čili já bych chtěla, aby signál, který naprosto jasně vzešlem, vyšleme co do rozpočtu, že je třeba, aby členské státy podpořily navýšení tohoto rozpočtu zde. Děkuji vám mnohokrát, paní předsedkyně. Jsou to ještě další žádosti o slovo. Paní předsedkyně, já jsem chtěla naprosto podpořit všechno, co právě řekla Karim. Vše týkající se zachování rozpočtu pro Erasmus pro všechny, především v okamžiku, kdy situace našeho evropského rozpočtu ohrozuje eh, krátce ohrožuje, promiňte, Erasmus eh, krácením a škrty. Eh, proto je třeba, abychom tady vyzdvihli tu specifickou hodnotu Erasmu. A je třeba, abychom umožnili všem občanům i našim učňům využít tuto mezinárodní mobilitu, tuto evropskou mobilitu, budoucnost Evropy závisí na tom, jaký přiblížíme našim občanům. Děkuji. Já za sebe bych chtěla připojit jenom také jedno slovíčko. Za prvé samozřejmě chci velice poděkovat paní zpravodajce eh, za její stanovisko, ale jenom bych si ještě ráda chtěla vrátit k těm obavám pana Baka. Dvě věci zpravodajkyně nám tady navrhuje neměnit eh, záležitost této oblasti a jednomyslnost takřka ve výboru v kultuře paní Doris Pak vás vyzývá, abyste eventuální pozměňovací návrhy diskutovali přímo s ní, ale za druhé já naprosto nesouhlasím a také vám řeknu proč. A já jsem hovořila s paní zpravodajkou dnes odpoledne o tom. Já mně se velice líbí návrh komise Erasmus pro všechny. Říká se mi Erasmus pro všechny, dřív to mělo prostě to jasnou charakteristiku, že to byl výměný program pro studenty, ale já si to nemyslím. Já si vzpomínám na minulou diskusi také s výborem pro rozpočet, eh, kde se navrhlo, aby Erasmus byl také pro učně, protože Erasmus je slovo, které nese v sobě poselství úspěšného příběhu a je třeba, je přeci možné sdílet tuto úspěšnou story, tento úspěšný příběh, proto mě se líbí tento přístup. Já vím, že paní Doris pak nesouhlasí souhlasí s tímto přístupem. Je mi to líto, protože se říká, aktéři byli ty, ty, ty, ty, ale nejsme v období, kdy prostě by se tady zatvrdili jenom konzervativní zajeté programy, například ten program, který byl naprosto super a není tedy možná, aby, není možné, abychom ho rozšířili a udělali, zpřístupnili eh, dalším skupinám obyvatel. Eh, já si myslím, že je možné udělat právě takové lávky, eh, přes které se dá přecházet na, a proto já naprosto a velice silně podporuji paní zpravodajku, aby se tento název, který předložila ve svém návrhu komise Erasmus pro všechny, neměnil. A velice ehm, spoléhám na moudrost naší zpravodajky, ale chtěla jsem také ještě tuto připomínku tady dát jako vždy, když jsme hovořili o této zprávě. Dávám teď slovo tedy paní zpravodajce, aby ukončila naši debatu. Děkuji mnohokrát. Rovněž já chci poděkovat všem členům výboru, kteří vyjádřili svůj názor a ráda bych potvrdila ještě jednou, že naše kompromisní návrhy byly skutečně prodiskutovány se všemi stínovými zpravodaji ze všech politických skupin. My jsme rozhodli o tom, že je třeba zlepšit přístup k mobilitě. A v tomto duchu jsme tedy formulovali naše kompromisní pozměňovací návrhy. V tom ohledu, aby tyto programy byly přístupné všem osobám, které nemou dostatek prostředků. To je duch našeho kompromisního návrhu. Další kompromisní návrh, to je rozpočet. Velice jsme diskutovali toto téma a hovořili jsme o ustanovení, že rozpočet nemůže být nižší než takový, jako byl doposud pro tyto programy. Je to přece nesmírně zajímavé pro a nesmírně důležité pro budoucnost Evropy. Tady financování nemůže být nižší. Chceme-li aby se skutečně splnily cíle Evropa 2020. A teď, co se týče názvu. Já jsem řekla, že já rozhodně nebudu navrhovat změnu názvu. Je to výbor pro kulturu, který je proto příslušný. A pan Kessler řekl, že bychom o tom měli diskutovat i na tomto výboru. Já zastávám názor, že Tento program má být přístupný mladým lidem, má být přístupný i dalším generacím, aby to byl dobrý příklad právě pokračování tohoto úspěšného programu nejenom pro studenty, ale i pro učně a můžeme v, v něm pokračovat. Děkuji mnohokrát. Děkuji to znamená, že budeme hlasovat o všech kompromisních i dalších pozměňovacích návrzích zítra a výbor pro kulturu se k tomu vysloví 6. listopadu. Teď se tedy eh, budeme zaobírat dalším bodem dnešního programu a to je bod číslo 10, tudíž dám slovo paní Runzuli aby nám představila 17 pozměň, kompromisních pozměňovacích návrhů týkajících se jejího návrhu stanoviska pro příslušný výbor IMCO, kde zpravodajkuje paní Bernadette Vrinko k tématu změnu směrnice 2005 lomeno 36 o uznávání profesních kvalifikací týkající se administrativní spolupráce prostřednictvím informačního systému o vnitřním trhu. Prosím, paní zpravodajko, máte slovo. Merci, madame la présidente. Děkuji vám, paní předsedkyně. La relazione che voteremo domani Vážené kolegyně, vážení kolegové, zítra budeme hlasovat o této zprávě. Je to velký krok směrem k ukončení do končení jednotného trhu. Tady máme směrnici z roku 2005, která se zabývá tím, že mnoho pracovníků pracuje v zahraničí. Toto jsou služby, to je služba, která vy, kterou může využít hodně pracovníků. Jedná se o také úspory a také o kontrolu jazykovou a o mobilitu. To je to, že zavádíme nové uznávání kvalifikací a to děláme tak, abychom dále eh, posílili společný trh. Díky spolupráci kolegů jsme eh, zpracovali 17 kompromisních pozměňovacích návrhů, které posilují, vylepšují text komise a vysílají také signál pro výbor eh, MKO větší mobilita a také větší zaměření na zájmy spotřebitelů. Kompromisní návrhy A až L odpovídají argumentaci IMKA. Tady mohou členské státy například eh, z určitých veřejných zájmů něco zamítnout, což se týká například zdravotnictví. Eh, v K se hovoří o vyslyšení sociálních partnerů, například při udělování částečného povolení a členské státy musí se vyjádřit v Evropské radě a B, například také vylučuje notáře z oblasti působnosti směrnice C a O, posilují jazykové kontroly, tak jak jsme to požadovali i mé výboru. To je nutné, jestliže například osoba samostatně výdělečně činná chce pracovat v určitém členském státu. Kontroly jsou tedy zapotřebí, jsou také rozumné, ale nesmějí být diskriminující. Příslušné národní orgány, sociální partneři a svazy jsou přímo zapojeny do formulace a do definice příslušných kontrol. D také umožňuje lepší výměnu mezi členskými státy v případech, jestliže eh, například jsou sankce uvaleny na osobu eh, samostatně výdělečně činnou a nebo ve svobodném povolání EHP předpokládají větší zapojení sociálních partnerů a profesních svazů a samozřejmě také to souvisí s pilotními projekty a delegovanými, eh, tedy aktiv přenesené pravomoci. Dále je tady F, tady jsou pro profesní kvalifikace pro jednotlivé obory a tady se to týká také hodnocení dopadů, potom H, I, G a M Tady se uveřejňují, zveřejňují informace, které mohou být součástí atestu a potom se také stanoví harmonogram čtyři týdny a v kompromisu M se navrhuje další vzdělávací systém pro všechny profesní skupiny a potom je kompromis, o kterém se nejvíce diskutovalo, to je Q. Tady je přechodná lhůta e, v době šesti let. V rámci této lhůty musí členské státy e, vymezit, tedy stanovit e, dobu rekvalifikace pro porodní asistentky a pro další profese. Chci na závěr se zmínit o dvou aspektech až po diskusi. Děkuji, zatím mám zaznamenány čtyři přihlášky do diskuse, nejdřív Ole Kristensen a potom paní Irš. Tak, fru Děkuji, paní předsedkyně. Chtěl jsem mnohokrát poděkovat paní zpravodajce za její vynikající práci. Nalezli jsme dobrou rovnováhu o kompromisních pozměňovacích návrhů mezi svobodným pohybem pracovníků a mezi mm, e, zárukami v jednotlivých členských státech. Máme tady velice důležitou pomoc při řízení mobility. To znamená, že žadatel nemusí proběhnout veškerou cestu vzdělání jenom v jednom respektivním členském státě, ale může, na, o, může nabývat kvalifikace v nejrůznějších zemích. Ale je třeba zohlednit určité předpisy s ohledem na směrnici je třeba zohlednit, že jazykové předpisy v tom uznávání by neměly hrát takovou roli. Evropané samozřejmě mohou očekávat, že spolupracovník bude ovládat jinak, třeba když má jinou profesi než učitel. A tím eh, také budeme eh, mít větší záruku, že budou zohledněna bezpečnostní eh, kritéria. Důležitým kritériem je posílit dodržování pravidel. Musím jenom ještě jednou vyzdvihnout, že jsme tady měli vynikající spolupráci. Děkuji mnohokrát. Nadia Hirš a potom Tomas Mann. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Nejprve jsem chtěla velice poděkovat paní zpravodajce za spolupráci. Myslím si, že z toho vznikl dobrý pracovní dokument, dobrá předloha jako liberálové. Se můžeme postavit za dosažené kompromisy, ale u kompromisu je. Máme určitý malý problém Jedná se tady o ty profesní průkazy. E, tady máme příliš mnoho informací. Tady vidíme také určitý problém ochrany osobních údajů, proto se tady asi zdržíme o hlasování. Je třeba udělat selektivní výběr, jaké údaje mají smysl a jaký ne, které by měly být na takovém průkazu prostě uchovávány. A jinak mám velikou radost, že u pozměňovacího návrhu Q jsme vyřešili problém s těmi 12 nebo 10 lety. Myslím si, že tato cesta nám umožní pakliže někde není 12-leté všeobecné vzdělávání, ale odborné vzdělávání, aby i toto bylo připočteno jako vyšší odborné vzdělání. Myslím si, že není důležité, jakým způsobem se člověk té kvalifikaci dostane, ale že ji má a to je naším cílem. A ještě jeden bod, který jsem prostě nepochopila a týká se to pozměňovacích návrhů, které se částečně kryjí s kolegyní Torunen. Jsou to návrhy týkající se toho, že slovo placen u, byl, bylo vyškrtnuto u praktik. E, my jsme se vždycky e, zasazovali o to, aby i praktikum bylo placeno. A ten, e, kdo prostě nebude mít zaplacené praktikum, by neměl mít ještě tu nevýhodu, že to nebude uznáváno. To znamená, ani nebude ani zaplacen, ani by to nebylo uznáno, to by byl vlastně potrestán dvakrát. Proto si myslíme, že tady to kritérium eh, vlastně zda praktikum bylo placené nebo ne v tomto ohledu by roli žádnou hrát nemělo. Proto se chci zeptat, proč to výlučně vztahujete na placená praktika a nikoli na neplacená praktika. To jsem prostě nepochopila. Neporozuměla jsem tomu. Děkuji mnohokrát. No, pan Tomas Mann a potom Birgit. Děkuji, paní předsedkyně. My již jsme spolu hodně korespondovali a některými věcmi souhlasím i s tím, když říkáme, že potřebujeme větší volný pohyb, ale také realita musí odpovídat skutečnosti. My v Německu máme 10 let a ne 12 let. 10 let nespadlo z nebe, ti jsme si také vybojovali. A jestliže vidím, jaké kompetence jsou eh, požadovány na takové realizace, reálné škole, tak eh, tady si myslím, že už je to opravdu dobré. Ale například eh, někde dochází také k akademizaci eh, pečovatelské služby. To znamená, že někde opravdu jsou profese, kde nejsou lidé dostatečně kvalifikovaní. Došlo tedy ke snížení kvalifikace. Jsou to jednoduché síly, které nejsou vyškolené a my jsme si řekli, že musíme jít jinou cestou. V Německu máme dobré vzdělávání a také v Španělsku převezmou duální vzdělávání. To je také kritérium kvality. No, nemusí být ve všech členských státech, nemusíte to přebírat, ale z hlediska kvality je to velký úspěch. Ale to znamená, že tady je možnost, když tedy se navrhuje zvýšení z deseti na dvanáct let, tak to nepodporujeme. Ty souhlasíš s mým pozměňovacím eh, návrhem 36, ale to je jenom bod odůvodnění. Tady píši o školním vzdělávání v délce deseti let, tady s tím byl vyjádřen souhlas, ale tady u 135 a 143 je to trošku jinak. Já mám problém s kompromisem Q. Tam se se předpokládá šestiletá přechodná lhůta, ale cílem je jít z deseti na dvanáct. Je to správná cesta? To snad není možné. Já se domnívám, že to je kompromis, se kterým můžeme souhlasit. Já s tímto kompromisem souhlasit nemohu. Důležité je také říci, že potřebujeme a chceme mít dobré vzdělávání. My nechceme mít dvou, třídní společnost, aby někteří byli dobře zaopatřeni kvalifikovanými silami a ostatní ne. Takže eh, členské státy musí mít v ruce, eh, k ruce tuto právní možnost, takže uvidíme, jak se na tom zítra dohodneme. My nemáme nemáme problémy pouze v Německu, ale i v Lucembursku a v Nizozemsku. Je to také problém v Rakousku, oni to vidí stejně. Někteří kolegové nejsou zde, protože jsou v jiných výborech, ale zítra na hlasování přijdou. A právě proto žádám, abychom se snažili o větší zblížení, než abychom řekli, že jednoduše pracujeme v těch nejrozličnějších oblastech. Nyní už musíme ukončit přihlášené do diskuse, protože nemáme dost času. Ještě paní Zipel, paní Harkin, paní Jaslověcka a pan Hendel. Mohu ukončit seznam? Dobře, výborně. Paní Berget Zipel. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych ráda položila několik otázek ale ne možná přímo zpravodajce, ale také bych ráda se zeptala komise, pakliže ještě tady. Co se týče německé diskuse ke vzdělávání, ano, duální vzdělávání je produktem kvality, na který jsme skutečně hrdí a který chceme propagovat, ale zároveň bych ráda řekla, že i v německé diskusi nejsou jenom ti, kteří jsou proti 12-letému povinné školní docházce, ale ti, kteří jsou pro. A to jsou profesní svazy a zástupci těch, kteří pracují v těchto profesích. Čili tady jsou skutečně různé postoje ale bylo by pro mě důležité, kdybychom tedy chtěli 12 tou povinnou školní docházku před odbornou přípravou, abychom neřekli, že to musí být ukončeno a to maturitou, ale že to můžeme ukončit i jinak. To by bylo pro mě důležité. No tak trochu uh, se mi ještě nelíbí ta diskuze týkající se péče o nemocné, že tedy přeskoumávání jazykových znalostí by snad nemělo být tak důležité. Zejména v této oblasti je přece důležité, aby pacienti a ti, co oni se pečují, eh, si dobře rozuměli, ale možná, že to vidím příliš upjatě, proto bych tady ráda měla vyjasnění. Já tady nechci otevírat nové diskuse, ale přece jen by mě na tomto místě zajímalo, proč poporodní asistentky máme, chceme mít 12 letou školní docházku, ale pro jiné profese ne Vždyť zejména obraz těch, kteří pečují o staré občany, eh, se změnil. Tady mají pracovníci nesmírnou odpovědnost a musí být vybaveni odbornými znalostmi. a proto mě zajímá, s jakou logikou tady děláme vůbec nějaký rozdíl. Paní ehm, Harkin? Paní Jazovická vystoupí poté. Paní předsedkyně, velice stručně, protože nemáme dost času. První věc. Ráda bych poděkovala zpravodajce za skvělou spolupráci. Nesmírně mě těší to, že ty poslední texty kompromisních návrhů, částečný přístup pro zdravotní personál a tak dále. To si myslím, že je výborný text a o to se snažíme v našem přístupu. Kompromis E, tam jste převzala to moje znění, to znamená ne pouze pokud jde o disciplinární eh, postup v, u obvinění a tak dále, nebo dočasné a trvalé eh, omezení činnosti, tom jste rovněž převzala, to mě těší. Dále většinu mých pozměňovacích návrhů jste do toho zahrnula, to mě rovněž potěšilo. Dále je to ječko, souhlasím s Nadějou v tom, že kromě požadavků, které se po, které vyžadujeme v této oblasti, které již jsou na té profesní kartě, to už je podle mě dostatečně rozsáhlý výčet, ale celkově řečeno mě to velice těší a ten výsledek je dobrý. Děkujeme paní Jazlověcka a poté pan Hendel. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Kolegové se již zmínili o těch 10 a 12 letech, to je kontroverzní oblast, která se týká vzdělávání v Německu. Nevím, zda jsem pochopila správně to, co řekl pan Mann. Nevím, proč je proti možnosti upravit tento rozpor v průběhu přechodného šestiletého období. To navrhla zpravodajka v kompromisu Q. Měli bychom se snažit o nejvyšší společný jmenovatel a ne nejnižší. A Německo je dobrým příkladem v tomto ohledu. Trochu mě tudíž překvapilo, proč vy, Tomasi, jste proti. To znamená sladit tu situaci v průběhu šestiletého přechodného období. No, pr- no já si myslím, protože prostě nechce těch 12 let. To řekl velice mm, jasně. Prostě prostě, ano, on eh, je musel se nelíbí ten výsledek a proto prostě nechce jít žádnou z těchto navrhovaných cest. Hendel? Já nyní nemohu hovořit za Tomase Mana, ale hovořím vlastně stej, ve stejném duchu. Tady se nejedná o otázku 10 či 12 leté docházky a otázky maturity, ne maturity. Já se domnívám věc, kterou správně nechápeme, je rozdílná systematika. Francouzští kolegové mě informovali o tom, že tam v posledních dvou letech 12-leté školní docházky je silná odborná orientace na profesi. U nás to běží opačně. My máme od odborné vzdělávání, který má vel velký školní podíl. A právě proto je těžké srovnávat čistě jednotlivá období či jednotlivé roky. A německé, Německo má desetiletou povinnou školní docházku a je na tom stejně dobře jako státy s dvanáctiletou školní docházkou ale e, opravdu my nemůžeme e, nikoho přesvědčit o změně školského systému z 10 na 12 let. O tom přece nemůžeme přesvědčit Merklovou. Já ještě to říkám znovu. Je to o otázka různých evropských školních systémů. Já se nedomnívám, že naše zdravotní sestry jsou horší než jinde, i když mají kratší vzdělávání. Myslím si, že toto bychom měli zohlednit a měli bychom říci, že 12-letá školní docházka či započtení podobné odborné vzdělávací cesty e, tak bychom se z toho dostali. Pa, jestliže se potom také domluvíme na společných evropských standardech, které zde musí být obsaženy, pak budeme na správné cestě. Promiňte ještě, kompromis Q je opravdu nesmysl, mně se to vůbec nelíbí. Bon, euh, on a déjà Myslím si, že už jsme překročili čas, který jsme měli přidělen na toto téma. Nyní velice stručně, paní Dešalár, chcete se k tomu ještě, nebo vše bylo jasné, dobře, tak to je perfektní. Ne, tak jistě, pokud máte zájem. Paní zpravodajko, ještě na závěr závěrečné slovo. Ano, děkuji za slovo, paní předsedkyně. Ráda bych objasnila jednu věc určité nedorozumění. Tomasi. 36. To je tvůj pozměňovací návrh. Já to nechci podpořit, protože to jde to je v rozporu se vším, co jsme udělali, kompromis kvé, práce s ostatními politickými skupinami. V podstatě to jde proti našemu předchozímu úsilí, o kterém se se zmínila před chvíli. Věděla jsem, že na konci této práce kompromis Q vyvolá problémy. Věděla jsem, že by to znamenalo, že jak si vylejeme s tou vodou z vaničky i dítě, to znamená měsíční práci na ostatních kompromisních návrzích. Podíváme-li se na kompromis Q, jsem se o tom zmínila, já to považuji za nesmírně důležité, protože než jsem se stala europoslankyní, byla jsem zodpovědná za pečovatelskou službu ve velké skupině italských nemocnic a proto znám problematiku tohoto sektoru a po mnoha letech eh, postoj k této profesi pečovatelů, způsob, se kterým je s nima zacházeno, to je nesmírně smutné. Není jednoduché, aby se tento personál přesouval z jedné země do druhé. Být eh, sestrou či pečovatelkou, pečovatelem, to je poslání to není jednoduché získat tuto práci jenom proto, že máme nedostatek eh, pracovníků v této oblasti. Nemůžete pouze, řekněme, zvýšit, snížit vzdělání v této oblasti jenom v souladu s tím, kolik máme k dispozici volných pracovních míst. To prostě tak jednoduché není. A pokud bychom se na to podívali pouze s ohledem na lékaře, tak nikdo ani z Německa by nemohl říci, že potřebujeme zredukovat čas potřebný na vzdělání lékařů a to stejně platí u zdravotních sester. Pokud zdravotní sestry nebudou mít dostatečné vzdělání, kdo zaplatí za tento nedostatek vzdělání? Pacienti, pacienti, kteří přijdou o život a návrh Evropské komise rozmělnil text v tomto ohledu, protože prostě nemáme dostatek lékařů. Pokud prostě budeme navrhovat něco podobného pro lékaře, navrhneme, že teda se sníží doba jejich vzdělání, tak by to vyvolalo revoluci. A já vycházím ze stejné zásady, ze stejného principu, jenž musí být aplikovány i na pečovatelskou službu, i na zdravotní sestry. Máme zde 24 členských států a to opakuje několikrát možná už to zní i ironicky, ovšem pokud se nám to povedlo v Itálii, tak se to snad musí povíst i v Německu. V kompromisním návrhu Q navrhujeme šestileté přechodné období pro uplatnění této směrnice. To je podle mého názoru nesmírně rozumný kompromisní návrh. Šest let. My nevíme, k čemu dojde za těch šest let. Překonáme krizi, nepřekonáme, stane se ještě něco horšího, ovšem my prostě chceme, aby ta směrnice vstoupila v platnost a toto je zásadní kompromis, který chceme tímto návrhem dosáhnout. A pokud jde o pečovatelskou službu pro starší občany, my u nás neděláme rozdíl mezi zdravotními sestrami a mm, těmi, které se věnují pouze seniorům, prostě zdravotní personál, zdravotní personál. A ještě jedna věc, to ovšem to bylo zmíněno zřejmě někým, kdo pochází ze země, kde takový rozdíl existuje. Snad bychom to mohli pokrýt pozměňovacím návrhem, pokrýt tento konkrétní scénář. Další věc, eh, jazykové zkoušky a jejich posílení, to si myslím, že je vítáno. My jsme žádali dlouho zavedení těchto jazykových textů pro konkrétní profese. Další věc. Ne, myslím, že to už bylo z mé strany všechno. Děkujeme, super, říká paní předsedkyně. Čili uznávání kvalifikací, profesní kvalifikací se v podstatě jaksi smrskla na jeden problém. zda zdravotní sestry budou studovat 10 či 12 let, ne, tak to přeháním. Samozřejmě je to složitý text, který se týká mnoha profesí, ovšem toto je ten největší zásadní problém, kde jsme nedosáhli dohody, ovšem samozřejmě, že je zde mnoho dalších oblastí které ještě naše zpravodajka bude muset vzít v potaz a doladit. Čili hlasovat budeme zítra než se dostane k poslední bodu na našem dnešním programu dnešního odpoledního programu a tím je bod číslo 12. To jsou pozměňovací návrhy paní Moren Šartie, pozměňovací návrhy, které se týkají slavného návrhu směrnice ohledně bezpečnosti a ochranu zdraví před vystavením zaměstnanců rizikům spojeným s fyzikálními činiteli. Jedná se o směrnici o magnetickém poli. Nebudu hovořit o všech záležitostech, které se tohoto textu týkají. Prosím, abyste odcházeli tiše. Paní předsedající prosím, aby Kolegové opouštěli sál potichu, čili máme zde My jsme otevřeli tu lhůtu pro pozměňovací návrhy, protože došlo k prodloužení celého procesu na radě. Nyní bych rovnou dala slovo naší paní zpravodajce, aby nám předložila Eh, tento, tuto problematiku, která v podstatě představuje 149 pozměňovacích návrhů v současné době. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Čili toto je práce, které jsme se zhostili po té, co rada se věnoval této problematice podle dynamiky jednotlivých předsednictví, protože tam byla předsednictví která se věnovala textu, jiné na předsednictví spíš těm přílohám. Pro nás to znamenalo mnoho problémů, abychom vůbec byli schopni sledovat celý tento postup, který se v podstatě každých těch šest měsíců jednotlivých předsednictvím lišil. Máme zde 233 pozměňovacích návrhů, které byly předloženy v první etapě ze strany politických skupin. Asi jedna třetina byla od zelených a poté se prodloužila lhuta pro předložení pozměňovací návrhu. Ráda bych vám za to poděkovala, protože jsem mohla předložit dalších 16 pozměňovacích návrhů. V podstatě veškerá práce, která se probíhala na Evropském, v Evropském parlamentu v pracovní skupině, která zastupovala stanovisko Evropského parlamentu. Díky tomu jsme byli schopni dosáhnout určitých společných názorů. Jsou to pozměňovací návrhy, které se týkají především určité rovnováhy. Rovnováhy, která je potřebná na jedné straně mezi ochranou pracovníků, ale zároveň využíváním těchto přístrojů v medicíně. Mnoho pozměňovacích návrhů všech politických skupin se v této první etapě věnovalo tomuto. To znamená té snaze posílit ochranu pracovníků, kteří jsou vystaveni elektromagnetickému poli, ale zároveň, abychom na druhé straně je to směrnice z roku 2004, směrnice 2004, která v podstatě nebyla nikdy aplikována, čili nějakým způsobem to oživit. Druhá věc, která rovněž je přítomná v mnoha návrzích, a to jsou nejvyšší přípustné hodnoty, které ovšem nesmí odůvodnit eh, ústup od těch ustanovení, které již platí, to znamená nesmí ohrozit to, co již je v platnosti. To je druhý eh, veliký druhá veliká oblast pozměňovacích návrhů. A třetí věc co rozhodně nebylo. Jednoduché, to je naše vůle jednak vzít v potaz neustálý technický pokrok v oblasti využívání elektromagnetického pole. Ale zároveň to jsou určité limity, určitá omezení, která máme čím dál tím více, pokud jde o expozici a které jsou propojeny s technickým pokrokem této oblasti. Čtvrtá veliká oblast pozměňovacích návrhů je uvědomení si toho, že musíme vzít v potaz i různé stimulátory, různé zdravotnické prostředky, protézy, to znamená ty zdravotnické prostředky, které jsou implantovány a které musíme vzít v potaz, pokud jde o vystavení zaměstnanců elektromagnetickému poli. Pátá veliká oblast se týká určité snahy vytvoření určitého manuálu, příručky používání těchto nástrojů, například v některých zemích, v nizozemí to již existuje, to znamená určitá příručka, která by mohla být dobrým prostředkem pro zodpovědné jednotlivých podniků, zařízení, které by umožnily ochranu zaměstnanců to se týká pozměňovacích návrhů, které se zabývají i vysledovatelnosti nebo kontrolou, to znamená zabezpečením nebo zajištěním bezpečnosti pracovníků. Šestá veliká oblast diskuze a pozměňovacích návrhů se týká možné revize přeskumu tohoto textu. Možná revize tohoto textu zda to bude v nějakém mm, krátkodobém horizontu, nebo alespoň mm, řekněme, že dojde k přeskumu, když dojde k dalšímu výzkumu, na základě dat, které máme k dispozici, vědeckých dat a tak dále. To je ještě něco, co čeká na dohodu, na dohodu v rámci politických skupin, čili to je šestá veliká oblast eh, diskuzí, jednání a sedmý bod. To jsou účinky střednědobého horizontu, v střednědobém horizontu, mm, znám, jaký je, mož, řekněme, ten možný škodlivý dopad tohoto elektromagnetického pole. Čili to je základ pozměňovacích návrhů, které předložily jednotlivé politické skupiny, jistě se v tom sami našli. Ráda bych v tomto úvodním slovu ještě velice rychle zmínila 16 pozměňovacích návrhů paní předsedkyně, které jsme přidali k těmto návrhům a které jsem předložila já. 234. To je úvodní, nebo to je, to je mm, směrnice, která umožňuje transpozici směrnice z roku 2004, směrnice 40 na ke které jsme připravili i naše stanovisko, tam to mm, hlasování proběhlo velice jasně, a která stanovila 31. Eh, říjen 2013 jakožto eh, termín implementace směrnice z roku 2004, to znamená, že naše práce musí být definována i ukončena před tímto datem a ráda bych vám všem připomněla samozřejmě naši snahu dosáhnout tohoto cíle. Dále je to 235. Zde se zaměřuji na bezpečnost pracovníků vystavených elektromagnetickému poli. A dále je to 236, která se dotýká konkrétních sektorů, především uzbrojených složek, které umožní členským státům s konkrétní specifickou ochranu, jsou tam standardy, normy, NATO a tak dále. To je, na to se ještě podíváme s politickými skupinami, jakým způsobem bychom to mohli vyřešit. 237. To je překročení nejvyšších přípustných hodnot zaměstnavatel musí uh, uplatnit uh, postupy, které zajistí bezpečnost svých pracovníků. Dále je to 238, tam hovoříme o riziku na, pro zdraví a pro bezpečnost pracovníků, to znamená bod číslo jedna. Dále jsou to další oblast, to znamená implantáty, různé zdravotnické pomůcky, protézy a tak dále. Před chvíličkou jsme se již o tom zmínila. A v tom třetím bodě Příští čtvrtek se sejdeme s odborníky, s různými zároveň zástupci politické skupiny stínovými zpravodaji. Budeme se snažit dospět e, k určitým řekněme, konkrétním krokům, které by mohly být zakotveny do kompromisních návrhů. Dále je to pozměňovací návrh zjednodušení působnosti této směrnice. 240 se snaží o posílení toho, že v podstatě tato směrnice um, nehovoří o dlouhodobém dopadu na lidské zdraví v důsledku vědeckého výzkumu a poznatku to 241, to je zodpovědnost zaměstnavatele, dále je to 242, 243, to je transpozice na národní úrovni do národní legislativy a zároveň je to 245, to je aplikace, pokud jde o článek 3 a pokud jde o výjimky a nejvyšší přípustné hodnoty výjimky, které se týkají zařízení elektromagnetické rezonance, to je 246 a zároveň 247, která se týká výjimek pro ozbrojené složky. 248, to jsou další výjimky, specifické výjimky a tím si myslím, že jsem pokryla ty poslední nábrhy, které by nám měly pomoci postoupit a pokročit Um, k kompromisním návrhům, poté co se příští čtvrtek sejdeme s odborníky. Děkujeme paní Silvana Rapti a poté další kolega. Děkuji. Děkuji to bylo zajímavé, co jsme se dozvěděli od paní zpravodajky. Já vám děkuji za vaši vykonanou práci a nyní rychleji. Opravdu jedná se o dobrý vývoj. Já jsem se také dívala na hodinky, paní předsedkyně. Já budu stručná, opravdu mi to nemusíte říkat. Já chci říci následující. Poslední pozměňovací návrhy z zpravodajky ukazují správný vývoj, i když tady existují témata, na která se musíme specificky zaměřit. Dlouhodobé dopady, to je důležitá záležitost. Doposud nemáme vědecké důkazy pro dlouhodobé dopady. Ovšem na druhé straně nejsme klidní a neříkáme, že žádné dopady neexistují. Tady chci zmínit jeden příklad týkající se například azbestu u azbestu nebyly vypracovávány žádné studie, my jsme eh, neměli žádné starosti, stavěli jsme také domy a budovy, také budova komise byla plná azbestu. Ale potom jednoho dne jsme se dozvěděli, že dlouhodobé dopady existují a tomu bychom se chtěli vyhnout a právě proto to musíme také zohlednit musíme sledovat vývoj a být bdělí. Musíme být bdělí, abychom mohli hned udělat příslušná opatření, protože nesmíme zapomenout na to, že klíčová myšlenka k směrnice je vlastně prevence. A stejný duch převládá i u pozměňovacích návrhů a podívám-li se také na celkový text týkající se známých dopadů na zdraví. Tady vládne stejný duch. Dále musím říci, že tady se také hovoří o zdůvodněných případech, o odůvodněných případech. A tady se ptám, kdo nyní přesně určí, kdy se postupuje správně například v lékařství. Takže všechny, podívám-li se souhrně na všechny tyto obavy, tak tyto obavy samozřejmě musí vycházet ze zájmu občanů. My, je dobré, že máme k dispozici všechny pozňovací návrhy a je také dobré, že máme k dispozici experta, který nám zodpoví naše dotazy a také nám osvětlí tato politická témata a potom očekáváme předložení pozňovacích návrhů ze strany zpravodajky a my samozřejmě se budeme řádně těmito pozňovacími návrhy zabývat. My víme, že se jedná o ochranu eh, buď to pacientů, a nebo také zdravotnického personálu. Promiňte, ale musím vás požádat, abyste byli skutečně co možná nejstručnější Karima Deli a potom Marian. Děkuji vám, paní předsedkyně, budu velice stručná. Dovolte, abych poděkovala Elizabeth moran za ten postup, který zvolila ze spolupráci. Eh, byla tady absolutní transparentnost od prvopočátku a za to chci poděkovat. Eh, objevila jsem postoj rady právě na první pohled se ten text znal být víceméně vyrovnaný. Ještě jsem to neprostudovala do hloubky, samozřejmě, že to učiním. A doufám, že experti nám dodají další mm, vysvětlení, aby se nám podařilo dosáhnout našeho cíle. Ale musím říct, že jsme ztratili mnoho měsíců na touto zprávu a už rozhodně nemůžeme si dovolit čekat další dva měsíce. Vyčkáme tady experty a doufám, že pokročíme v práci na této složce. Děkuji. Marian Arkin a pak pan Clark. Thank you, madame. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Velice stručně a ráda bych poděkovala zpravodajce za pragmatický přístup k problematice Potřebujeme to doladit v těch následujících 12 měsících. Myslím si, že názory členských států se čím dál tím více spojují a proto toto je pro nás dobré, toto potřebujeme, toto společné východisko. Proto se těším, podobně jako ostatní zpravodajové, na setkání s odborníky. Ráda bych poděkovala za pozměňovací návrhy, které jste předložila. Myslím, že reagují na problematiku, která nás opravdu trápí, například výjimky pro elektromagnetickou rezonanci a nejenom pro pracovníky, ale zároveň pro údržbu těchto zařízení a tak dále. Zaměřit se na krátkodobé účinky, které jsou známy a tak dále. Souhlasím i s tím, co řekla paní Rapty, tam musíme tyto dvě věci oddělit a vážím si i toho, že jste hovořila o revizi, možné revizi. Děkuji. Nyní pan Clark. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Já vím, že elektromagnetická rezonance není jediným aspektem elektromagnetického pole, ovšem je to velice důležitá problematika, jelikož se využívá čím dál tím více v zdravotnické profesi. Na jedné z posledních schůzek jsem požádal o to, aby dva odborníci, kteří pracovali v tom odborném výboru před několika lety a navrhovali revidované hodnoty, zda by souhlasili s těmito návrhy a údajně ano, tak já jsem Dokonce, když jsem byl u nás v Anglii, doktora Kýbla z King's College v Londýně, jsem ho konzultoval, on mm, pracoval na návrhu pro nemocnici St. Thomas a bylo mi řečeno, že pokud by ten návrh byl předložen ve stavu, v jakém byl v minulosti, tak by s tím souhlasil. Ovšem od toho období došlo k mnoha pozměňovacím návrhům, máme zde problémy, mm, já jsem identifikoval čtyři, ovšem je tam mnoho jiných problémů. Pětka. To jsou medicínské účinky EMR. I zařízení ovšem například výzkum nebo klinické testy, ty by v podstatě musely být začleněny do této oblasti, tak aby mohly být využívány tyto nástroje a aby všichni v Evropě mohli využívat tyto techniky. 23. Podobná jako 76. 79. To jsou časové eh, lhůty těchto výjimek pětileté období. Ovšem za těch pět let asi nebudeme mít žádné další důkazy po implementaci. A i kdybychom měli nějaké nové důkazy, tak komise v podstatě vždycky má právo, eh, v podstatě povinnost revidovat. Dále, dále eh, Například jsou výjimky pro NATO, které se zde chtějí udržet, ovšem jsou tam i národní standardy, pokud jde o, elektroma, pokud jde o elektromagnetickou rezonanci, které jsou platnosti, čili podle mě je to mm, eh, nerelevantně. Dále je to 73, tam je ta minimální vzdálenost od elektromagnetického pole. Ovšem tím pádem by elektromagnetické, tím, tím pádem by v podstatě MRI zařízení nemohlo být využíváno, protože to je zdrojem eh, tohoto záření omezit eh, to časově, to v podstatě nemá žádný dopad, protože ta expozice neumožňuje v podstatě nějaké eh, časové, eh, řekněme, rozložení to záření je okamžité a toto byly názory odborníka, lékaře, který v této oblasti pracuje. Tolik jsem chtěl říct k tomuto tématu, paní předsedkyně. Děkujeme. Paní Sofoklos. Merci beaucoup. Děkuji. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Byla požádána rada, aby krátce představila závěry rady. Rada se sešla v Lucembursku. Chtěla bych vám poděkovat za vaše pozvání a my bych vás také chtěli seznámit s výsledkem Rady EPSCO 4. října, tak také zaujali ministři stanovisko k této tematice. Od počátku kyperského předsednictví jsme chtěli dospět k této dohodě na Radě v říjnu. My si uvědomujeme, že pouze tímto způsobem můžeme také zabezpečit včasné schválení tohoto návrhu. Jednání v Radě byla velice složitá a to již v průběhu tří předsednictví. Pracovali jsme tvrdě a měli jsme také časová omezení, ale my jsme přesvědčeni o tom, že výsledek Eh, práce, který byl minulý týden schválen, je nejlepším kompromisem. Především rada uznává, že tento návrh eh, je zacílen především na nejvyšší ochranu pracovníků. Také se v tomto návrhu uznává, že je důležité, aby nová směrnice byla proveditelná a aby dále mohly fungovat jednotlivé podniky. Text rady vychází z doporučení eh, Mezinárodní komise o neonizujícím záření. Vychází se také z hodnocení dopadu elektromagnetických pole, polí na zdraví a také jsme konzultovali s mnoha dalšími experty, kteří nás podporovali při technickém posuzování návrhu. My jsme přesvědčeni o tom, že ty tyto znalosti také se obráží v textu. Text rady také reflektuje potřebu, že je třeba vyjednat výjimky v určitých specifických případech. Za prvé, plynulé eh, plynulé používání eh, elektromagnetické rezonance. To musí být zajištěno. Text také umožňuje členským státům, aby poskytovali výjimky pro jednotlivá odvětví a pole. Tyto výjimky umožňují také překračování eh, krátkodobé expozice. Závěrem text také umožňuje členským státům, aby na svém území umožnili ekvivalentní systém ochrany ozbrojených sil. Je třeba také konstatovat, že ve všech třech případech jsou pracovníci vždy chráněni proti zdravotním rizikům. Na závěr chci říci, se, já se domnívám, že obecný přístup na minulé radě byl velkým krokem před prací eh, směrem k pr, eh, ukončení prvního čtení společně s parlamentem. My se domníváme, že tento text je vysoce kvalitní a také vyvažuje prevenci eh, společně s proveditelností. My jsme přesvědčeni o tom, že Evropský parlament um, také se bude snažit o dohodu v prvním čtení a také se těšíme na další spolupráci v následujících měsících. Jo? Děkuji mnohokrát. Eh, eh, tlumočníci nám dali pět minut, ale těchto pět minut je vyčerpáno. Tak ještě paní Dešantě dvě minuty na eh, ukončení této debaty. Jenom slovíčko, paní předsedkyně. Domnívám se, že tady je nesmírně důležitá etapa, abychom s výborem EPSCO, eh, kdy jsme se sešli s výborem EXPO 4. října, a mám naprosto naději v tom, že ve spolupráci s veškerými stínovými zpravodaji vyvineme veškeré úsilí, abychom pokročili v tomto úsilí nad prací od roku 2004 a myslím si, že tedy budeme moc rádi, až se nám podaří obrátit tuto stránku a děkuji vám mnohokrát. Děkuji tež a na tomto základě 19. listopadu se budeme zaobírat eventuálními pozměňovacími kompromisními návrhy. Ukončuji dnešní zasedání a zítra se sejdeme v 9. Děkuji tlumočníkům.